A přivítejme paní Cecílii Malström, která je kandidátkou na komisařku pro otázky vnitra. Vítejte i vy na výboru LIBE. A na začátku dovolte, abych vám popřál eh, úspěšný rok 2010 a je to velká čest přivítat paní Malström, která je kandidátkou na významnou funkci ve eh, složení budoucí komise. Je navržená eh, na komisařku odpovědnou za vnitro. Slyšení, se, eh, slyšení bude trvat tři hodiny, což znamená, že budeme muset se chovat disciplinovaně co se týče řečnické doby každého z řečníků e, e, s tím, že vezmeme do úvahy i žádosti od výboru pro zaměstnanost a ženského výboru. E, ti budou moci položit tři otázky každý z těchto zmíněných dvou výborů. My jsme se dohodli s koordinátory frakcí o tom, že Eh, všech těch 27 otázek, které se předloží kandidátce, že eh, každý bude mít pouze minutu na otázku a paní kandidátka na funkci komisařky bude mít pak dvě minuty na odpověď a poté bude následovat eh, následná otázka která naváže na to první otázku s tím, že paní komisařka poté bude moci zareagovat opět po dobu jedné minuty. Takže jedna minuta otázka, dvě odpověď, jedna na tu repliku, na tu následnou a e, jedna minuta na e, dupliku, tedy na e, tu odpověď na tu druhou otázku. A já zde apeluji na všechny řečníky, že tedy je zde přesně stanovena řečnická doba, tak prosím, respektujte tuto maximální dobu, abych nemusel vás vypnout. Ehm, a samozřejmě budeme eh, vést eh, průžně eh, naše slyšení, tak jak jsme to udělali při slyšení paní Redingové na výboru Libe. A také bych chtěl apelovat na Eh, paní eh, kandidátku, aby respektovala maximální lhůtu, maximální dobu a mm, s tím, že na začátku bude mít 10 minut, aby mohla představit svůj program. A eh, začneme tedy se slyšením s tím, že vyjádřím přání, abychom co nejlépe spolupracovali s komisí eh, v této zásadní době, kdy nabyla účinnosti Lisabonská smlouva, s tím, že zde je zásadní kapitola v Lisabonské smlouvě, eh, smlouvě což je tedy ten prostor bezpečnosti, eh, svobod a práva a také i zde máme nyní závaznou listinu základních práv, toho se také týká. Takže děkuji, pane předsedo, budu hovořit švédsky v úvodu. Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, vážení členové výboru, je mi velkou ctí být dne, dnes s vámi a mít možnost před vámi vysvoupit jakožto dezignovaná komisařka pro vnitřní věci. Mnozí z vás mě jistě znají z mé doby, když jsem byla členkou Evropského parlamentu, či z minulého podzima, když jsem zde byla v rámci mnoha rozprav a zastupovala jsem švédské předsednictví. Nyní jsem zde před vámi v nové pozici a či Těším se na spolupráci s vámi během příštích pěti let. Evropská rada schválila v prosinci stokholmský program a téměř současně vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Tyto obě vymoženostěnosti vedou k tomu, že Evropský parlament má větší možnost působení a Evropská rada bude moci rozhodovat efektivněji. Nyní, když máme Lisabonskou smlouvu a Stockholmský program, tak máme výjimečnou možnost postavit se výzvám, tak, jak to od nás očekávají i naši občané, tak, abychom působili v oblastech, eh, ve kterých to od nás občané očekávají. Jedná se o boj proti organizovanému zločinu, protože toto je něco, co nemohou řešit jednotlivé státy samostatně. Týká se to také nelegální migrace. Zde je třeba, abychom jakožto Evropa spolupracovali, protože je to jednoznačnou přidanou hodnotou. Zároveň chci poukázat na to, že se musíme zabývat otázkou nedostatku legitimity dobře víme, jak vypadala účast na volbách Evropského parlamentu. Byla nižší než v minulých volbách. My musíme občanům ukázat, že jim nasloucháme a že v oblastech, kde od nás něco očekávají, jsme schopni dosáhnout jasných výsledků. Musíme vést dialog s veřejností a s občanskou společností a musíme také vysvětlovat, co přesně činíme. A stokholmský program nám dává možnost zareagovat správným způsobem na obavy a očekávání našich občanů. To, co zde nyní chci představit jakožto můj program, se právě opírá o stokholmský program. A usnesení Evropského parlamentu z listopadu minulého roku byl velkým příspěvkem tímto směrem. Chci se postarat o to, aby politika Evropské unie v oblasti vnitřních věcí šla ruku v ruce s obhajobou základních práv. Evropská spolupráce se musí zakládat na společných základních právech a na společných hodnotách. Tyto je třeba bez výjimky respektovat a občané musí mít možnost spolehnout se na to, že žijí v Evropě, kde je zaručena svoboda, bezpečnost a také integrita. Chci tedy za své klíčové heslo zvolit heslo spolupráce. Spolupráce mezi jednotlivými členskými zeměmi, spolupráce s Evropským parlamentem, spolupráce s radou. Chceme vytvořit asilový a migrační systém, který bude efektivní a bude se zakládat na humanismu. Je důležité ovšem také, aby spolu spolupracovaly orgány činné v trestním řízení aby mohli lépe a pružněji reagovat na problémy v této oblasti. Je ovšem také důležité, aby byla dostatečná spolupráce v rámci komise, abychom spolupracovali v opravdovém duchu kolegiality. Nyní bych chtěla být trochu konkrétnější. Jednak bych chtěla vytvořit společnou politiku pro přistěhovalectví a azyl. Věřím, že potřebujeme postupovat společně, a zároveň v partnerství s třetími zeměmi. Je třeba poskytovat ochranu těm, kteří to potřebují, podporovat legální migraci, ale zároveň je také potřeba kontrolovat nelegální migraci. Azyl je na ní spoč- naší možností používat hodnoty, které jsou typické pro Evropskou unii a tím je solidarita a lidská důstojnost. Proto bych chtěla z Evropské unii vytvořit prostor společné ochrany pro ty, kteří utíkají před utlačováním a před pronásledováním. Musíme mít společnou politiku pro přechodnou ochranu a azyl, která se bude zakládat na solidaritě, odpovědnosti a předvídatelnosti. Evropa musí poskytovat ochranu těm, kteří ji nejvíce potřebují, podle zásad ženevské umluvy. Tuto ochranu poskytnout musí, ale taková ta politika může být legitimní pouze v případě, kdy budeme efektivním způsobem čelit nelegální migraci. Velkým úspěchem Evropské unie byly právě čtyři základní svobody a zároveň bylo velkým úspěchem rovněž odstranění vnitřních hranic. Toto vše ovšem předpokládá, že budeme mít účinnou kontrolu na vnějších hranicích Evropské unie. K tomu ovšem patří humánní politika, která bude dobře fungovat. Takováto politika musí být vytvořena společně s třetími zeměmi. Dalším důležitým bodem je <clears throat> legální migrace v Evropě. Tváří tvář stárnutí obyvatelstva v zemích Evropské unie a tváří tvář nutnosti zů, zůstat konkurenceschopní musí být náš pracovní trh dynamický a flexibilní. Samozřejmě, že jednotlivé členské státy mají různé potřeby, ale zároveň je jasné, že v budoucnosti budeme muset posílit migraci pracovníků do Evropy. Já bych chtěla také jasně ukázat na výhody, které sebou přináší odpovídající eh, legální úprava. Je zároveň důležité, abychom jste měli situaci, ze které získají všichni něco dobrého. A rovněž je důležité, abychom odstraňovali překážky pro integraci těch, kteří do Evropy přicházejí. Budeme potřebovat kvóty pro migraci a zároveň je důležité, aby přistěhovalci měli stejná práva jakožto občané, jako občané Evropské unie. Dále je důležité, abychom zlepšili efektivitu migrační politiky a politiky mobility. Já chci zde přistoupit k přeskumu právních předpisů v této oblasti. Mojí třetí prioritou bude předložení vnitřní bezpečnostní strategie, které se bude zakládat na základních právech solidarity mezi členskými státy. Tato strategie nám musím umožnit použít všech instrumentů, které nyní máme k dispozici k tomu, abychom účinně čelili všem všem formám ohrožení. Mám tím na mysli ohrožení, kterým čelí naše občané. Důležité je zajistit spolupráci mezi jednotlivými orgány a zároveň to, aby byly účinně potírány zločiny, jako je terorismus, sexuální zneužívání dětí, obchod s drogami a další. E, agentury jako Frontex, Europol a CEPOL jsou zde velice důležité. Důležité je také prohloubit spolupráci mezi Eurojustem a Úřadem pro základní práva. Já začnu tím, že se budu zabývat agenturou Frontex. Efektivní spolupráce ovšem také předpokládá, že budeme mít účinnou výměnu informací. Chci se postarat o to, aby Takováto výměna se odehrávala na pozadí co nejlepší ochrany osobních údajů, protože ta je zakotvena v Litvi, listině základních práv. Evropa musí zůstat i nadále silným partnerem v, v světě, který je čím dál tím více globální. Musíme pracovat v úzkém partnerství také s našimi sousedy si mít plán pro vytváření stokholmského programu a to chci vytvořit společně s paní Redingovou. Takovýto akční plán nám dá přehled o tom, jaké konkrétní politiky musíme vytvořit. Nyní v tu oblast padnou Lisabonská smlouva a proto většina mých ostatních oblastí působení spadá pod proces spolurozhodování. Toto nám umožní mít více legitimity v rámci evropských politik a zároveň to povede k tomu, že během dalších pěti let s vámi budu pracovat velice úzce. Již vždy jsem byla aktivní v rámci toho, mm, aby byly byla posílena transparentnost a přístup k dokumentům a proto se postarám o to, aby Evropský parlament měl přístup ke všem relevantním dokumentům v této oblasti a zároveň se postarám o to, aby komunikační strategie Evropské komise byla jednoduchá a srozumitelná. Já ze svého působení v Evropském parlamentu vím, jak mnoho se tento parlament angažuje v důležitých věcech. A chci říci, že velice zdůrazňuji skvělou úrohu Evropského parlamentu při ochraně základních práv. Jde o to, abychom vytvořili rovnováhu mezi bezpečností a ochranu práv jednotlivých občanů. Potřebujeme Evropu, která přispěje k boji s zločinem, která bude dodržovat základní práva a zároveň ochrání vnější hranici před nelegální migrací. Já vám slibuji, že ze všech svých sil se budu zasazovat o to, aby se mi podařilo naplnit cíle, které jsem si vytkla. Děkuji. Thank you, Mrs. Děkuji vám, paní Malmström. Eh, vy jste se skutečně snažila zastihnout za těch 10 minut plus minuta tolerance. To je dobře a já doufám, že eh, takto nám to půjde i dále. Takže zahajujeme otázky podle našeho jednacího řádu a Dontova systému. A jako první promluví pan Busutil. Děkuji, pane předsedo. Každý rok eh, od afrických břehů odráží stovky člunů na nejistou plavbu do Evropy. Tyto cesty jsou organizovány tedy organizovaným zločinem. Toto trvá už mnoho, mnoho let a má to velice těžké lidské dopady stovky utopených každý rok a navíc eh, velká zátěž pro jeho evropské země, které tyto lidi se snaží zachraňovat, vítat a poté se o ně starat. Eh, lidé z těchto zemí dnes sledují toto slyšení a bylo by dobré, chtěli bychom tuto lidskou tragédii jednou proždy zastavit. Já se tedy ptám jasně, eh, jste ochotna vzít tento úkol na sebe, zastavit tuto nelegální imigraci? Děkuji vám, pane posutele. Já s vámi souhlasím v tom, že eh, se odehrává řada strašných tragédií eh, v Středomoří a Evropa samozřejmě má zodpovědnost podle Ženevské konvence postarat se o tyto lidi. Ale abychom svoji politiku mohli bránit, musíme bojovat také proti eh, nelegální imigraci a proti organizovanému pašování lidí. Já tedy nevím, jestli sama s tím něco nadělám, ale určitě s vámi budu chtít spolupracovat na tom, abychom to nějak zvládli. Je třeba, abychom posílili Frontex, jak jsem řekla na začátku, je třeba eh, posílit solidaritu mezi členskými zeměmi, aby se podělili o tuto odpovědnost. Brzy bude mít asilový úřad, který bude sídlit na Maltě a který toto všechno eh, bude pod jednou střechou řídit. A my máme eh, projekt, který běží a který brzy bude vyhodnocen a snad se nám tady podaří Eh, vypracovat eh, něco stabilnějšího a permanentního a také musíme spolupracovat se třetími zeměmi, eh, například s transitními zeměmi v Středomoří, tak abychom omezovali, zastavili toto nelegální pašování lidí. No a samozřejmě toto je záležitost, která tady je od začátku světa a bude to trvat tak dlouho, dokud budou velké rozdíly mezi zeměmi, pokud se týče politické a jiné úrovně. Čili ta politická úroveň tohoto úsilí je posilovat demokracii, lidská práva a tak dále ve zdrojových zemích. Čili je to velice široké portfolio a já jsem připravena spolupracovat s vámi s parlamentem. Děkuji. A nyní eh, pan Bosutil. Děkuji. Eh, dáváte mi naději, že eh, se nám to podaří vyřešit. Jak jste řekla, máme pilotní projekt, který pěší a jeho evropské země by v jeho rámci měly být schopny pomáhat imigrantům tak, aby mohli pokračovat dále do Evropy. Bohužel ovšem eh, tento projekt eh, je založen na dobrovolné solidaritě, ale my potřebujeme solidaritu efektivní, čili mě by zajímalo něco více o tom, jak tato solidarita eh, se bude uskutečňovat v realitě. Já si myslím, že my jsme v otázce solidaritě v posledních dvou letech pokročili velký kus cesty. Brzy budeme mít tedy ten úřad, jak jsem říkala. Máme mm, e, prostředky, e, více prostředků ve fondu pro kontrolu hranic. Máme tento malcký projekt, který se učiní, účastní devět zemí, bude to více, ale jako začátek to není špatné, čili my bychom chtěli, aby tento projekt eh, byl permanentní po pilotní fázi. A já velice brzy eh, přeložím návrhy na posílení Frontexu, eh, hlavně tedy v tom směru taky, aby se posílila účast eh, členských zemí, které už jsou teď zapojeny. Eh, své závazky přijali všechny členské země, ačkoliv musíme říci, že některé země z větší chutí a jiné z menší. A my musíme eh, skutečně velice zdůrazňovat praktickou solidaritu, nejenom teoretickou, a komise tedy v tom bude pokračovat. Děkuji, pan Moraes. Um, Paní Malmströmová, jak řekl kolega, solidarita, to je klíčová věc, se kterou se budete zabývat. Ve vašem úvodu jste ale zmínila i dodržování základních práv. Vy budete vlastně první komisařkou eh, pro vnitro kdy eh, bylo rozděleno portfolio mezi vnitro a základní práva. Pro naši frakci je důležitý azyl, opatření proti terorismu, SWIFT, PNR, Eurodac, skenery eh, eh, pro, na letištích, které se budou zavádět. Takže to všechno zahrnuje aspekty základních práv, kromě bezpečnosti. Jak to tedy budete uskutečňovat? Vy budete samozřejmě komunikovat s příslušným komisařem, ale to bude kontinuální proces možného konfliktu státu. Takový jeden příklad, Eurodac. To vlastně nám ukazuje, jak to má fungovat, to znamená databáze otisku eh, mm, prstů, zde bude potom, zde bude i databáze pro účely asilu a vy eh, tady mm, potom bude to otázka přístupu eh, orgánů činných v trestním řízení. Jak budete řešit ty konflikty tak, aby Eh, se ošetřily ty aspekty základních práv i bezpečnosti. Děkuji, paní Malstrem. Děkuji, pane Moráši. Ano, to je nové rozdělení kompetencí eh, v rámci komise, jak rozhodl předseda Barroso. Možná, že proto, poněvadž implementace stokholmského programu je obrovská práce a nám se musí to podařit. Will, Eh, a my budeme ale pracovat ve stejném DG, takže já budu úzce spolupracovat s paní Redinkovou a ona řekla minulý týden, že bude se snažit, aby veškerá rozhodnutí ohledně eh, základních práv, tak aby eh, byla mm, rozprostřena do všech ostatních politik. A teď máme Lisabonskou smlouvu, spolurozhodovací procedura s parlamentem a já jsem přesvědčena, že většina těch návrhů podle Lisabonu bude předmětem spolurozhodování vzdělávání a mm, já vím, že vy v parlamentu, mm, že vám hodně leží na srdci právě lidská práva. Zde může docházet ke kolizím a my se budeme snažit je řešit, co nejlépe to půjde. A já e, celý politický život se věnuji lidským právům a já bych nevzala tuto funkci, kdybych nebyla přesvědčena, že budu moci je účinně prosazovat v rámci portfolia. Děkuji, pane Moaráes. Doplňující otázka. Děkuji, pane předsedo. I e, když budou zde dvě ženy, tak to pro dvě ženy bude velká výzva, velký úkol a budete čelit velkým potížím. Je možné, my jsme to i slyšeli Eh, eh, minulý týden, kdy francouzský ministr jeden řekl, že mm, i v Evropě bychom měli zavést evropský systém PNR, protože máme tolik problémů s tím americkým PNR. Jak budete řešit tento úkol a jak se ponaučíme z těch eh, zkušeností, které máme z PNR? Paní Malstrem. PNR jako příklad eh, eh, ve Spojených státech a v Evropské unii existuje pracovní skupina na téma PNR a eh, tato pracovní skupina se sejde dohromady, aby vyhodnotila ten systém v USA, v EU, pokud jde o náklady, výhody, pokud jde o ochranu osobních údajů, staly respektována hm, zásada proporcionality a uvidí se. Také já zde se zavazuji vůči vám, že budu dohlížet nad eh, veškerými strukturami pro ukládání údajů v EU, tak abychom vyhodnocovali, co máme, co tam chybí, co je redundantní, jak to zorganizovat lépe a samozřejmě proporcionalita, efektivita, užitečnost a dodržování eh, osobních údajů bude, eh, budou důležitými aspekty. Děkuji. A slovo má paní Henise Plascharte. Děkuji. Um, eh, společný eh, azylový systém podle mě musí být eh, zaveden co nejdříve. A já se ptám, v rámci lepší legislativy jste schopna identifikovat jednu směrnici, která by měla být označena jako chybějící v tom zasávajícím balíčku? Eh, problematika imigrace, nelegální imigrace, je čím dál nalehavější. Eh, nedá se jednoduše a prostě spokojit pouze s přísnějšími kontrolami na hranicích. Eh, jaké incentivy chcete zavést, pokud se týče omezování této imigrace? A třetí věc, imigrace ovlivňuje konkurenceschopnost na trhu práce. Eh, máme na toto také směrnici, eh, směrnici o pohybu práce. Bude to pro vás také eh, prioritou? Tak to je hodně otázek. První otázka. Já myslím, že ano, tady skutečně celý ten balíček znamená spoustu práce. Na to budeme skutečně eh, se dívat spolu. A eh, ty podmínky přijímání imigrantů, eh, to je skutečně pátř celého systému. Musíme mít systém, který bude pro všechny stejný, předvídatelný a známý. Máme momentálně v EU mnoho různých systémů a pokud chceme společnou azylovou politiku, tak musíme mít stejné podmínky, za níž budeme přijímat eh, lidi u nás. To bude skutečně velice důležitý bod této politiky. Eh, další bod. Ehm, migrace, jak jsem řekla, to je globální eh, fenomén starý jako lidstvo samo to nezastavíme, ale pokud chceme mít asilovou politiku, která je důvěryhodná, Eh, musí Eh, to fungovat a budeme potřebovat řadu prvků. A já to nebudu opakovat, eh, protože nemáme čas, ale třeba jedna věc je, že eh, musíme mít legální způsob imigrace do Evropy. Ty to musíme nabídnout. Musí to být regulováno, musí to být předvídatelné a musí se na tom shodnout české země. Na to budeme mít několik směrnic, které navrhnu. Jedna bude o sezónních pracovnících, a druhá bude o, e, pro velké společnosti, jejichž e, jejich e, zaměstnanci migrují mezi různými zeměmi a to je nyní velice komplikovaná záležitost, takže v tomto směru chci velice brzy předložit návrhy a projednat také s Evropským parlamentem. Děkuji. Ještě jednou, paní Hans Plašert jak jsem právě řekla, eh, přísnější eh, kontroly na hranicích to není nej, jediné řešení, ale jsou také důležité. Vy jste řekla, že budete chtít posílit roli Frontexu. A to je správně. Frontex v současné době nemá vlastní vybavení a de facto členské země eh, to půjčují, ale nemusí, není to povinné Eh, přejete si zavést nějaký mandatorní mechanismus pro účast členských zemí ve Frontexu, anebo eh, eh, spíše to, že Frontex by měl mít své vlastní vybavení. Pokud ne, tak proč ne? a obecněji, eh, jak vidíte, společný eh, současný závazek členských zemí, eh, který je nyní dobrovolný, a jak tedy chcete posilovat politickou vůli členských států, aby rychle v tomto směru, v asilovém směru, Evropa mohla pokročit vpřed. Paní Malmström? Ano, děkuji. Jak jsem řekla, velice brzy, počátkem tohoto roku, eh, pokud budu schválena, předložím návrh eh, na reformu Frontexu a budou tam eh, součástí návrhy o specializovaných oddělení Frontexu a také budoucí modality spolupráce s dalšími agenturami. Já tedy navr- chci navrhnout, aby Frontex měl své vlastní vybavení, to by určitě pomohlo a e, lecos by zjednodušilo e, protože členské země občas něco slíbí, ale ne vždy to splní a pak plánování je velice obtížná záležitost. Frontex prostě musí mít také svůj vlastní personál a také musí mít vlastní experti, musí mít vlastní znalosti eh, v oblasti lidských práv a tak dále. Čili toto je velice důležité. Pokud se solidarity týče, eh, to už jsme eh, říkali s panem Bosutilem, já myslím, že my máme politické, finanční nástroje, máme asilový úřad, máme pilotní projekt kde já eh, ho chci stabilizovat, učinit ho pevnou součástí celého systému, no a pak samozřejmě musíme spolupracovat, abychom tedy eh, našli způsoby, jak to všechno dá dohromady. Eh, to je spousta práce, ale tak to budeme postupovat. Děkuji, paní Sargentini. Děkuji, pane předsedo. Zelení vkládají velké naděje ve vaši práci, kterou doufám budete uskutečňovat v oblasti azylu a migrace. Máme otázku. V minulosti bohužel jsme viděli, zažívali, že návrhy komise, které se týkaly nezákonné migrace, rada zablokovávala. A jak vy to vidíte a jak budete toto řešit, když rada zablokuje návrhy o legální migraci, pokud se vám to stane? A za druhé, a v roce 2005 byl přijat polici, politický materiál o legální migraci, ale výsledky byly téměř nulové, třeba pokud jde o e, to jednotné povolení k pobytu nebo směrnice o sezónních pracovnících. Můžete nám vysvětlit, jak budete řešit tuto otázku a máte nějaké konkrétní plány? Děkuji. Pani Malstrem. Děkuji. Paní Sargentini a děkuji za důvěru. Já nejsem žádná superžena, ale budu se snažit. Ano, je to jasné. To vyplývá ze stokholmského programu, vlastně již od Amsterdamu to tak je. Členské státy chtějí vytvořit programy legální migrace. My potřebujeme lidi v Evropě. Sice teď máme ekonomickou krizi, ale to přejde. A v různých sektorech je budeme potřebovat. A to je evidentní a to bude zakomponováno i do strategie Evropa 2020. Potřebujeme tedy zákonné cesty, jak je přitáhnout do Evropy. Samozřejmě s tím, že musíme také zároveň bojovat proti nelegální migraci. Jednotné povolení, ano, to se zablokovalo na dlouhou dobu, ale je to důležité a také i Eh, je to důležité pro jejich podmínky, aby ti migranti věděli, že když legálně přijedou do Evropy, že budou mít určitá práva, která budou eh, totožná eh, občanům EU. A to je důležité, když chceme lákat lidi do Evropy. To jsou lidé, kteří mohou hodně pomoci našim ekonomikám, obohatí naše země i kulturně a svými zkušenostmi. Jak jsem řekla. Jsou zde tři návrhy, které budu předkládat. Začnu eh, se sezónními pracovníky a mm, také i eh, eh, mm, mm, předložím směrnici Eh, předložím další návrhy směrnic a uvidíme, zda to bude proveditelné. Je to důležité pro evropskou ekonomiku, je to důležité pro mm, posílení eh, vývoje a rozvoje v těch třetích zemích. Mm, a E, protože my chceme, aby ty třetí země nám pomáhaly v boji proti nelegální migraci, ale zároveň je třeba dát i možnost, aby sem mohli jezdit legálně. A potom ta modrá karta, to zatím ještě mm, nefunguje, ale budeme na tom pracovat. Velice brzy předložím příslušné návrhy ještě v tomto pololetí. Děkuji, paní z Argentíny. Pokud dovolíte, já bych já bych teď předala eh, slovo paní Flotr, kolegyni. Děkuji. A teď, takže pokud jde o ty migranty, migra, migrující pracovníky, kteří zde jsou legálně, tak velice často jsou předmětem diskriminací a porušování práv. Já s dalšími kolegy e, jsme navštívili Kalábry, kde jsme skonstatovali, že v zemědělství práva těchto osob jsou pošlapávána. A to je velký problém, který budete řešit, vy říkáte, vy jste řekla že mm, já chci eh, eh, hodně bojovat eh, pro dodržování práv, ale to vás čeká velká práce. My jsme minulý týden hovořili s Frontexem a vy chcete posílit Frontex, aby členské státy více se zapojily do činnosti Frontexu a vlastně ale ono to vypadá jako kdyby Frontex měl ty lidi vyhánět z Evropy a neberete do úvahy tu lidskou dimenzi vás čeká velká práce na tom, aby migranti, kteří žádají o azyl nebo i ti jiní, aby mohli eh, mm, mm, efektivně uplatňovat svá práva. Jak to hodláte udělat, eh, aby se vám to podařilo? Máte slovo, paní Malstrem. Ano, já jsem si zcela vědoma tohoto problému a jak vy to správně říkáte, migranti, ať jsou zde legálně či nelegálně, tak mají základní lidská práva a my je musíme hájet vždy. V každé situaci to je eh, naše povinnost obhajovat lidská práva všech lidských bytostí této planety. A jak jsem řekla kolegyni, je třeba pracovat na Eh, tom povolení pro sezónní pracovníky, abychom garantovali práva těchto lidí Evro, v Evropě, v Itálii a jinde. Tam potřebují tyto, tyto pracovníky, ale třeba chránit jejich práva a často bojovat také zároveň proti organizovanému zločinu, protože tito lidé jsou často předmětem organizovaného zločinu. Oni se sem dostanou jako nějaké zboží bez práv, bez, bez peněz, jsou obětmi těch různých lokálních eh, turbulencí eh, v těch obcích, kde žijí potom, hm, různých protestů. A Evropská unie, hm, i když musí chránit své hranice, tak zároveň musí respektovat princip non-refoulement. Tito lidé nemohou být takto vyháněni. Musíme respektovat eh, práva na azyl. Každá osoba má právo požádat o azyl, pokud si přeje. A samozřejmě Eh, potom je to eh, na tom správném rozhodnutí rozhodnout, jestli ano nebo ne. Ale spolu s paní Renigovou já budu dbát na to, aby Frontex a všechny ostatní orgány, které máme v EU, aby vždy eh, chránili tato práva. A nyní pan Kirkhope. Uh, Pane předsedo, paní komisařko, události posledních týdnů eh, eh, opět eh, eh, upřeli zraky na otázky bezpečnosti v Evropě. Eh, Stockholm obsahuje také prevenční strategii boje proti terorismu, mm, hranice, kybernetický zločinnost a tak dále. A je to také o rozhodnějším boji proti korupci v členských zemích, v institucích, v agentury a výměnné sítě. Mě by zajímalo, jak chcete v otázce terorismu a organizovaného zločinu postupovat vpřed a také eh, ve spolupráci s našimi mezinárodními přáteli. Eh, vy eh, budete muset uvažovat a mít na mysli vyváženost a proporcionalitu evropské akce. Děkuji. Toto skutečně je jedna z priorit, kterými se budu zabývat a to velice rychle. To je interní bezpečnostní strategie, eh, která se bude obracet proti všem těm otázkám terorismu a organizovaného zločinu, jak jste řekl. Evropská unie už něco vykonala, ale je třeba, abychom ty nástroje, které máme, které máme posoudili eh, ve všeobecném kontextu. A také chci, abychom provedli přeskum eh, našich stávajících nástrojů, pokud se týče kooperace s třetími zeměmi, ochrany dat, legislativy, politik, eh, peněz a tak dále, abychom měli eh, takový souvislejší, konzistentnější rámec boje proti terorismu. My už jsme lecos vykonali, máme ovšem i duplicity, které musíme vyčistit a Příslušné vyhodnocení se do tohoto výboru stane velice brzy. Pokud se týče eh, nových informačních systémů a ochrany dat, tady je třeba eh, vyhodnocovat jejich proporcionalitu, náklady, přínosy neustále. A také samozřejmě v souvislosti s lidskými právy a respektu k ním my, eh, nebo já se budu na všechny tyto systémy zaměřovat právě z tohoto hlediska. Pokud se týče terorismu, my musíme posuzovat eh, nástroje, které máme na prevenci, eh, na ochranu, na jejich sledování a naše akce. Musíme více klást důraz na oběti tohoto zločinu a myslím, že musíme pro ně udělat mnohem více a Toto také bude součástí návrhu eh, v rámci vnitřní bezpečnosti, to taky je. Pan Kirkop? Ano, eh, toto mě uklidňuje, tato odpověď, ale bez ohledu na to, eh, kolik žen je v rámci tohoto, této oblasti zaměstnáno. Může paní komisařka, jako velice mocná žena v této oblasti, mě ujistit o tom, že stejná proporcionalita že se o ní bude uvažovat, když eh, bavíme o legislativě, eh, která bude uvolána na členské země, aby i toto bylo proporcionální. A dále, eh, zda udělá tedy něco pro lepší kooperaci a také pro eventuální opt Souhlasíte se mnou, paní komisařko, že plošný přístup nemusí být vždy praktický, taktický nebo efektivní? Jak jste řekl, v oblasti terorismu Evropská unie nemá mnoho legislativní nástrojů. Operativní odpovědnost je na členských zemích a Evropská unie víceméně eh, koordinuje jejich činnost v oblasti prevence, eh, stíhání a ochrany. Eh, já jsem řekla, že budeme provádět komplexní přeskum. To ale neznamená, že budeme pouze přicházet s novými legislativními návrhy. Jde o to, abychom měli lepší přehled. A tato otázka se objevovala už dříve. My se musíme zamyslet nad tím, jak tyto nástroje eh, můžeme používat inteligentním způsobem, možná, že nám jich postačí méně, možná, že některé jsou zbytečné, čili jde o to, abychom se nad tím zamysleli. A o tom chci s vámi v příštích měsících debatovat. Pan Tavaris? Děkuji. Paní Malmströmová, rád bych věděl, co si myslíte o asilových otázkách? Já nemám na mysli obecná vyjádření, ale rád bych eh, od vás chtěl chtěl se dozvědět několik konkrétních úřadů. My jsme zde měli před eh, nějakou dobou vedoucího Frontexu a ten nám přinesl dobré zprávy, které se týkaly Líbie. Pak bylo zveřejněno video a na tom bylo vidět, jakým způsobem Líbie s těmi osobami zachází. A opravdu lidská práva jsou v Líbii pošlapávána. Hovořilo se o jednom um, vězni, který uh, téměř zemřel. A já chci tedy vědět, co konkrétně učiníte. Například přistoupí se k revizi mandátu Frontextu, aby totiž eh, ten náš hlavní úkol, který máme, a to je záchrana lidských životů, mohl být dodržen. A pak otázka non refundman To je opravdu opět otázka, která musí být nutně přeskoumána. Nestačí pouze poukazovat na ženevskou úmluvu. A já se tedy ptám, jaká konkrétní opatření plánujete? Děkuji. Já nevím, zda jsem správně pochopila vaši otázku. Když tak se k tomu vrátíme. Evropská unie a všichni členové a všichni lidé e, mají tu povinnost chránit život. A samozřejmě tím, že posílíme Frontex, tak zároveň musíme se e, zabývat námořním právem. A já vím, že členské státy s tím mají problém e, se dohodnout. Teď máme návrh, který je předložen radě a kdy, e, který bude předložen potom parlamentu, kdy je třeba se dohodnout, jaká práva povinnosti členské státy budou mít, pokud jde o teritoriální vody. A Princip non-refoulement, to je princip zakotvený v mezinárodních umluvách a my, jakožto demokratické státy EU, jsme vázány tímto. Musíme zajistit, že dáme ochranu těm, kteří utíkají eh, před útlakem, aby zachránili své životy, utíkají, před diktaturami, eh, před porušováním práv a někdy je těžké zjistit, eh, třeba když jde o středozemní moře a tyto země, je těžké posoudit, zdali utíkají před útlakem, anebo jako Evropané třeba před stolety tak emigrují, aby si zlepšili ekonomický život a e, čtvrtina populace mé země před stolety e, emigrovala do Spojených států za lepší budoucností a tam přispěli k budování Spojených států a našli tam nové domovy. Vy se ptáte na Libii také. My musíme jednat s Libií. Libie je důležitým sousedem, je to transitní země, je to země původu hm, imigrantů, ale není to snadné, protože není to zrovna demokratická země. Musíme však nalézt způsob, abychom s nimi spolupracovali. Já vím, že teď komise hm, i předsednické země začaly se zbližovat s Libií v těchto našich kontaktech pomalu, ale jistě a uvidíme, zdali zde budou prostředky spolupracovat, aby nám mohli pomoci v tomto. A mm, musí ale e, se zavázat k tomu, že budou zacházet s lidmi podle mezinárodních principů a budou spolupracovat s UNHCR e, v Libii, tak aby zlepšili e, ty kapacity přijímání těchto lidí. Děkuji, říká pan předseda. A teď pan Tavares ještě. Ano, Hovořili jsme o těch problémech, ale já bych rád chtěl znát nějaká řešení. Jedním z řešením pro uprchlíky by bylo to, že tito uprchlíci se usadí znovu v nějakém třetím státu či v jednom ze států Evropské unie. Existuje asi 200 tisíc eh, uprchlíků, které je třeba usídlit. 100 eh, tisíc mají, 100 tisíc uprchlíků má být eh, usídleno v Evropě ročně, jsme slyšeli. Jakým způsobem to chceme udělat? Doposud se nám pořadilo usídlit pouze 5 tisíc uprchlíků a momentálně se žádná přiměřená struktura, žádný orgán tímto problémem nezabývá. Myslíte si, že by bylo dobré postupovat tímto způsobem? Pak jste hovořila o právech pro legální migranty, mají být stejná, jakožto jsou práva občanů Evropské unie. Mohla byste k tomu ještě něco dodat? Děkuji, paní Malster. Možná jsem špatné, špatně pochopila, protože vy jste tam hovořil o celé řadě uh, Eh, eh, řadě témat. Ano, eh, já se těším tedy na zprávu parlamentu o směrnici o resettlement, o možnosti, jak usnadnit těmto lidem se vrátit a usadit se zpět doma. A já myslím, že zde Evropská unie i třetí země by mohly ještě v tom dělat více. To asi bude součást řešení, aby tito lidé mm, Eh, a třetí země spolu sdíleli odpovědnost s EU. Děkuji. Pan Borgecio. Mm, paní kandidátko, eh, mně se líbí váš racionální, neideologický přístup, eh, jak to vypadá, který bude vést vaši činnost mm, v oblasti imigrace i když mi nebylo úplně jasná jedna věc, to je to, co mi leží na srdci. Mm, a to je ta směrnice, která se týká nadnárodních společností. Velice často eh, my eh, ve výboru eh, hovoříme s zástupci vašich zemí, třeba ze Skandinávie, a mm, tam s nimi diskutujeme o aspektech humanitární pomoci a především v oblastech asilu. A tyto země však mm, vůbec se nesúčastní těch jednání a úsilí, když takové země jako třeba Itálie, Španělsko, Malta či Řecko musí sami přijímat, přijímat tyto přistěhovalce aby řešili e, tyto situace imigrantů a žadatelů o azyl. Takže e, jak je to s těmi multilaterálními jednáními? Paní komisařka Ferro waldner řekla, že Evropská unie na sebe vezme konkrétní závazky a já se ptám, že je třeba vždycky apelovat na všechny země, na všech 27 zemí, aby tedy participovali především, aby přispěli do výdajů e, spojených s těmito Eh, přistěhovalci, paní Malstrem. Evropská unie velice uh-huh často musí být spokojená, protože my jsme často jediným, kdo chrání lidskou důstojnost a práva lidí na světě. My často jsme jediní, kdo přijme tyto lidi, když utíkají před e, útlakem. Já chápu, že některé státy na sebe vezmou větší odpovědnost, některé menší, ale všechny země v EU na sebe berou odpovědnost za toto a měly by tak činit aspoň. My jsme hodně hovořili o tom, jak je třeba rozdělit tyto úkoly mezi členské státy v EU. Já mám již pár představ, jak na to, protože vím, že některé státy kolem Středozemního moře jsou pod velkým tlakem. Ale často ti přistěhovalci e, přijíždí jinak přes východní Evropu či letecky, takže to se netýká pouze zemí kolem Středozemního moře, i když vím, že tam ten tlak je největší. A mm, my eh, budeme na tom pracovat, eh, budou to ty eh, programy repatriace a pomoci v zemi původu, nebo budeme posilovat Frontex, budeme mít různé programy spolupráce se třetími zeměmi kolem Středozemního moře. V tom budeme pokračovat, ale zároveň chci zdůraznit, že máme i mezinárodní závazky přijímat žadatele o azyl a chránit jejich práva. Děkuji. Doplňující otázka? Pan Batten. Mr. Button, no. Then... Ne. Ne, ne, ne. Když je pan Borgécio. Děkuji. Já tedy doufám, že eh, vy odpovíte na moji konkrétní otázku. Eh, to znamená, jak Evropská unie bude aplikovat právo na azyl a poté jak eh, tedy eh, bude rozdělovat tu pomoc eh, azylantům, tedy aby to bylo na základě principu burden sharing, že všichni se budou podílet na tomto břemenu. To je problém tedy všech 27 států podělit se o tyto výdaje, nejenom pár zemí kolem Středozemního moří, Středozemního moře. Frontex v tom hraje pozitivní roli. Vy hovoříte o reorganizaci Frontexu. Já bych zdůraznil dvě věci. Za prvé, celá ta otázka je velice delikátní a především pokud jde o repatriace, to je velice delikátní mm, a to musí být financováno všemi členskými státy e, tedy z výdajů EU a ne z, z rozpočtu konkrétních e, členských zemí, protože to je velké břemeno pro některé země, včetně mé. A za druhé, pokud chcete, chcete prostudovat návrh, to e, že eh, ty různé uprchlické zařízení, že eh, budou eh, řízeny Frontexem, budou tedy pod větší zprávou. Paní Malstrem. Yes, thank you, Mr. Děkuji vám, pane Bokezem. Podle mě Frontex by měl být schopen, a tak to bude také v mých návrzích, ale to ještě není úplně hotové. Já tady skutečně navrhnu, aby Frontex měl své vlastní vybavení, to znamená, aby mohl operativněji fungovat. Konečná odpovědnost za hranice, za ochranu hranice je v rukou členské země, ale Frontex může koordinovat a pomáhat. Může také pomáhat členským zemím při repatriaci určitých lidí, poté, co se jejich eh, případy přeskoumají řádně a zjistí se, že je možné je odeslat zpátky, aniž by tím byly nějakým způsobem eh, ohrožení. To je ten princip refilma. Ale konečná zodpovědnost vždy bude v rukou členské země. Pan, pan Bons? Paní Movaj? történet. És... Děkuji. Děkuji vám. Já mám dvě. Október 23-a Budapest. Takže eh, dvě věci. Eh, eh, v roce 2006 v říjnu v Budapešti demonstrovali desítky tisíc lidí připomínali si eh, vojenský zásah z roku 1956, ale byl proti tomu spořádán eh, policejní zásah eh, se spoustou zraněných, se plyn a tak dále. Byla tam také spousta turistů a tak dále. Prostě policie tam šla velice tvrdě. A za druhé velmi známý politik byl prohledán, byl prohledán jeho byt, bylo to někdy uprostřed noci tohoto politika eh, vzali z bytu, ale de facto neměli ani řádný příkaz prohlídce a tak dále. Eh, to znamená, že nebyly tam vůbec žádné právní garance, eh, byly zabaveny počítače, data, Eh, data, která se týkají Lufthansa a bylo to všechno nelegální, čili eh, mě by zajímalo, jakým způsobem budete reagovat na takovéto věci. Děkuji vám. Já myslím, že eh, nejsem schopná na to odpovědět, protože já si skutečně pamatuji na tyto události týkající se připomínky roku 56 a vzpomínám si tedy Vzpomínám si na to. Ale samozřejmě je na maďarských úřadech, aby se zamysleli nad tím a vyšetřili, zda policie eh, překročila své pravomoce a jednala nezákonně. Je to skutečně národní případ a komise se k tomu eh, de facto ani nemůže vyjádřovat. Nemohu vám odpovědět, je mi to líto. Paní Molvá ještě jednou. Takže pan Bons. Já, paní Masrová, eh, vy jste mě příliš neuklidnila svoji odpovědi, protože eh, my, vy se vlastně připravujete na masovou imigraci a říkáte, že se musíme připravit na stárnutí obyvatelstva. Ale fakt je, že máme miliony nezaměstnaných a eh, tito lidé vlastně budou tratit na tom, jestliže budeme mít eh, vysokou imigraci. Eh, je to eh, potíž třeba ve velkých městech, Londýn, Brusel, Amsterdam a tak dále. Tady jsou velké problémy o již existující masové imigraci a vy jako kdybyste byla pro ještě větší imigraci. Já musím říct, že toto není zrovna moc dobrý přístup. Já já, já myslím, že pokud vy se skutečně stanete komisařkou, tak nám tady nastane obrovská další vlna imigrace. Děkuji. Eh, ono to bude v různých zemích různé, samozřejmě, ale mm, většina, prakticky všechny členské země potřebují imigraci pro své hospodářství, pro určitá odvětví. A je to prostě proto, abychom byli schopni financovat systémy sociální a systémy penzijní, čili my skutečně budeme potřebovat eh, migraci. Není to kompletní řešení ekonomických problémů, ale je to součást. A máme rozsáhlé demografické, demografické statistiky, které toto ukazují. A jednotlivé členské země si budou muset rozhodnout sami, eh, jaké imigranty budou chtít a jaké ne, ale Eh, Evropská komise tam bude mít určitou koordinační roli. Eh, imigrace to je skutečně velice důležité téma a mnohé členské země budou muset spolupracovat eh, s, ovšem s tím, že si budou muset vědět, že to je pouze jejich zodpovědnost, včetně tedy integrace těchto lidí do společnosti těch, těch lidí, které si sami zvolí. Děkuji, paní Bauer. Děkuji. Ráda bych jménu výboru pro zaměstnanost položila otázku. Jedná se o přistěhovaleckou politiku. Je jasné, že na tomto poli máme odpovědnost. Známe také demografickou situaci v Evropě. A víme, jak to vypadá na tomto poli. A proto se chci zeptat, souhlasíte s tím, že pro Evropu je nutné, aby docházelo k určitému přistěhovalectví, samozřejmě pouze v určité míře. Samozřejmě není lehké takovýto proces řídit. A chci se ještě zeptat, máte nějakou představu o tom, Jakým způsobem by měl vypadat pracovní trh v Evropě? Jde totiž o to, aby občané Unie eh, nebyli znevýhodněni přistěhovalectvím. Týká se to také konkurenceschopnosti. Občané Evropské unie mají právo na práci a rovněž legální migranti. Ano, to je citlivá otázka, paní Vláda. My musíme zajistit, aby to bylo výhodné pro příchozí, a možná, že mm, e, to bude taková jakýsi e, emigrační cyklus, že oni se posléze vrátí do svých domácích zemí s novými zkušenostmi a novou kvalifikací. A to, je třeba vzít e, dobře v úvahu, poněvadž my nechceme takto odčerpávat mozky například ze zdravotnictví rozvojových zemí já eh, samozřejmě eh, toto dám, tuto otázku kolegovi, který bude zodpovědný za zaměstnanost Evropské unii, protože samozřejmě tady je třeba zastit těmto lidem práva na trhu práce, a také příslušné mzdy, na které mají nárok, ale tak, aby tedy nedošlo k té eh, konkurenci, k té ničivé konkurenci. Máme na to směrnici, vlastně to upravuje několik směrnic. A my prostě musíme eh, zajistit to, aby nedošlo k negativním eh, výsledkům, negativním dopadům. Děkuji. Paní Boskot? Ne, paní Bauer, ještě jednou. And I will come back later on. Eh, já se ještě jednou ozvolím. Ještě tedy doplňující otázka. Existují předpisy nařízení týkající se sankcí, eh, které se uvalují na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají nelegální imigranty. Eh, podle vašeho názoru, nakolik to bude vynucovatelné, tedy eh, ta právní zodpovědnost subdodavatelů tady? Ano, to je velice významná směrnice, která dosud ovšem nevstupuje v platnost, ale některé členské země se snaží ji postupně eh, implementovat. A to je samozřejmě součást eh, nelegální migrace. Čili my nejenom, že chceme mít legální migraci, ale mm, také chceme mít určitou kontrolu nad tím pašováním lidí do Evropy Eh, lidi, kterým je slíbeno, že tady co si budou mít a pak to dopadne jinak. Čili musíme zajistit to, aby zaměstnavatele eh, byli schopni prokázat, že splňují kritéria řádného zaměstnání a aby byli schopni se takto prokázat před národními úřady a samozřejmě pokud dojde k porušení těchto pravidel, aby to bylo skutečně porušení zákona, které bude stíhatelné. Tato směrnice dosud tedy není v platnosti, ale některé české země se to už sami snaží nějakým způsobem uvádět v život. Děkuji, paní Boskot. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, paní Malmströmová. Mnohé ženy se snaží eh, utíkat před eh, genderovým pronásledování, jako je třeba ženská obřízka a tak dále. Ale eh, bohužel vzhledem k tomu, že v některých českých zemích nemáme genderově sensitivní pokyny, tak neuspějí, tedy s výjimkou Švédska nebo Velké Británie. Evropský asilový úřad bude v roce 2010 založen na Maltě. Můžete eh, nám uvést alespoň tři konkrétní kritéria, která zajistí, že eh, pro ženy bude eh, takto zavedena účinná asilová politika ženy, které unikají před porušováním lidských a ženských práv. Ano, děkuji, paní Vásnu. Děkuji za tuto otázku. My samozřejmě víme, že globálně Eh, většinu migrantů ve světě tvoří ženy, nejenom v Evropě, ve světě. Čili my musíme být genderově sensitivní v naší imigrační a asilové politice, eh, která musí eh, specificky se zaměřovat na zranitelné oblasti ženy, děti a lidi s postižením. Asilový úřad a také genderová politika se tím bude muset zabývat, bude muset toto analyzovat, analyzovat to, jak, se, jak zajistit to, aby e, byly konkrétní podmínky zajištěny pro ženy, které byly znásilňovány a podobně. Nebo třeba e, specifické e, brání v úvahu potřeb ženy, žen, které mají děti, teď mě chybí slovo. Eh, to samozřejmě musí být součástí mandátu asilového úřadu, ale také obecně eh, při utváření eh, migrační a asilové legislativy. To by měl být jakýsi mainstream, který pronikne do veškeré legislativní práce. A pokud se týče ženské obřížky, obřížky tak samozřejmě ženy, které jsou tím ohroženy, tak by mělo by se jim dostat ochrany eh, v Evropě. Tady máme například Dafne, ale eh, tím se ještě budeme muset zabývat do budoucna. Paní Boskot. ženská obřízka se stala v Evropě rostoucím problémem eh, díky té imigraci z příslušných regionů a tím, že toto budeme mít mezi prioritami, tak by Evropská unie mohla eh, vyslat jasný signál, že chceme, aby tato praxe byla prostě zrušena po celém světě. Jakým způsobem chcete se tím zabývat a jak si myslíte, že by evropská strategie měla vypadat boje proti eh, eh, ženského břízce? Eh, komise nemá žádné otevřené Eh, nebo specifické právní pravomoce eh, v oblasti eh, pronásledování žen nebo genderové mutilace. Toto je otázka, kterou budeme muset řešit spolu s členskými zeměmi a já myslím, že to bude jedna z priorit španělského předsednictví, poněvadž to je skutečně velká hrozba pro mladé dívky a to také v Evropě. Já myslím, že tady eh, si budeme muset o osvědčených praxích systematičtěji pobavit. Existují velice dobré příklady, které byly financovány z DAFNE, eh, práce s eh, místními komunikami, s náboženskými skupinami a tak dále a navíc mezi členskými zeměmi jsou rozdíly eh, v legislativě, která chrání ženy proti těmto praktikám, ale skutečně budeme to muset nějak skoordinovat v Evropě a globálně. Thank you. Signore... Děkuji. Mm, pan Giacolino. <laughs> Lei ha parlato nel suo breve intervento iniziale. Vy jste hovořila o té nutnosti pomáhat agenturám a my máme zde i observatoř pro narkomany v Lisabonu, ale téma drog, to je komplikovanější, složité téma, to znamená, eh, kdy ty narkomani tedy eh, používají různou, celou škálu různých látek eh, spolu s alkoholem, ještě to pod, posilují, což často způsobuje nezvratné škody na zdraví. Také i nedávno ten stokholmský materiál velice specificky se zabývá tímto tématem nejenom pokud jde o snížení poškození zdraví, ale i pokud jde o prevenci rizik. To znamená, co vy byste chtěla říci k tomuto, jak, jaká doporučení by měla dostat observatoř? Vy budete spolupracovat eh, s paní Redingovou, ale i s komisařem, eh, eh, který má na starosti spotřebitele. Děkuji, paní Malstrem. Ano, to je velký závažný problém, pane Ďakolíno. Evropská unie zatím neudělala hodně, jak by měla. A samozřejmě členské státy nesou eh, za to tu konečnou odpovědnost. Máme celou eh, řadu předpisů, trochu jsme již postoupili vpřed, máme akční plán, máme agenturu eh, pro toxikomany, máme stokholmský program, který se tím také zabývá. A já bych ráda i spolupracovala s vámi v této věci, abychom se zamysleli nad tím, jak nalézt opatření pro lepší koordinaci práce v EU. Jak jste řekl, to má velké zdravotní aspekty. I to obsahuje aspekty trestné činnosti, organizovaného zločinu, eh, eh, obchodování s drogami, jak proti tomu bojovat, jak tedy pracovat i s místními orgány, s konkrétními organizacemi občanské společnosti, s nevládními tedy organizacemi, abychom ten problém řešili. Já jsem si toho problému vědomá, ale nevidím zde nějaké bezprostřední nástroje, které by Unie měla. Ale určitě si to zaslouží eh, diskuzi v komisi spolu s dalšími komisaři, Eh, příslušnými eh, paní Reding a pan komisař eh, Dahlec a takže musíme o tom jednat, protože zatím Evropská unie asi neřeší ten problém vzhledem k jeho závažnosti na stejné úrovni a je třeba i tedy zde aby existovala lepší činnost na lokální úrovni. Děkuji, pan Jakolíno. Svým způsobem je to i propojeno s problematikou E, závislosti na drogách i e, přeplnění věznic, protože v řadě členských států třetina e, populace ve věznicích jsou většinou osoby ze třetích zemí a třetina z nich má problémy s drogami, s alkoholem, tedy se závislostí. To jsou vážné problémy, což znamená kvalifikovanou zdravotní pomoc, péči a stokholmský program také se k tomu vyjadřuje, takže kdy se hovoří o vhodných eh, finančních prostředcích, eh, které by na to mělo být vyčleněny ve věznicích a potom hovoří o, eh, o resocializaci těchto osob Ehm, tak aby, ehm, když vyjdou z vězení, měli možnost lepšího života. Já se ptám, jaké programy chcete zrealizovat ve světle eh, toho, co je zde obsaženo ve stokholmském dokumentu. Děkuji. Děkuji, paní Malstrém. Pane Jakolíny, já souhlasím, že to je vážný problém a měli bychom mu věnovat větší pozornost. Evropská unie však nemůže vyřešit všechny problémy na evropské úrovni. Můžeme na ně poukazovat, můžeme vytvořit nástroje, vyčlenit určité financování projektům, můžeme si vyměňovat zkušenosti, ale určitě tyto věci se nejlépe řeší lokálně či celostátně, tedy ale nejlépe tedy s těmi místními organizacemi. A zde Ehm, mm, právě díky i principu subsidiarity a proporcionality, kdy my posuzujeme, zda něco je lepší udělat na národní úrovni či na evropské úrovni. A možná zde spíše bychom měli posílit spolupráci a nechat to spíše eh, na výměně zkušeností. Jinak já eh, nevím, zda my bychom mohli k tomu přijmout nějaké eh, závazné normy. Ale uznávám, ano, je to vážný problém. Děkuji. Pan Kristensen. Děkuji, pane předsedo. Nyní máme miliony, miliony lidí, kteří zde žijí a pracují nelegálně. Řada z nich se dostala do Evropské unie proto, aby si zlepšili ekonomické podmínky a často eh, byli nalákáni takovými iluzemi. A eh, tím, že zůstávají zde nelegálně, tak nemají téměř žádná práva nemají přístup ke školství, eh, ke zdravotnictví, neplatí daně a tak dále. A oni zde zůstávají jako takoví moderní otroci. Je to obrovský problém a eh, důvodem je právě ta poptávka po nelegálních eh, pracovnicích. Tak co vy s tím uděláte, aby se to změnilo? Děkuji, paní Malstrem. Děkuji Eh, eh, na mě dělá velký dojem, že máte ve mně takovou velkou důvěru, že všechno vyřeším, ale samozřejmě komise je tady od toho, aby to řešila. Máte zcela pravdu, pane Kristensene. Někteří tito lidé eh, jsou nalákáni do Evropy, vedení takovou iluzí, nabídkami krásné práce a potom vlastně žijí v hrozných podmínkách jako otroci, sexuální otroci a podobně. Ta situace není snadná, protože má celou řadu stránek, aspektů. My musíme připravit právní nástroje, jako je ten, ta norma o sezónních pracovnicích, o pracovní migraci podle potřeb konkrétních členských států. A také musíme mít i legislativu, aby ti, kteří přijdou do Evropy, tak aby zde mohli uplatňovat práva tak, jak evropští občané. Musíme bojovat proti obchodování s lidmi, musíme spolupracovat se sousedními zeměmi, aby se také do toho zapojili, abychom je informovali, abychom jim poskytovali různá opatření, jako dohody o mobilitě pracovníků a abychom eh, je mohli žádat, aby nám pomáhali v boji proti nelegální migraci. Je to problém. Jakmile tito lidé se dostanou do nějaké země, tak eh, jejich práva eh, se, to se hodně liší podle eh, toho, jak je to v daném členském státě, jak je to s přístupem ke zdravotnictví, ke zdravotní péči a podobně. A zatím asi zde bychom nemohli přijmout žádnou společnou legislativu. To je příliš citlivé. Pan Kristensen ještě. Děkuji. A mm, Rada a parlament eh, rozhodli o eh, směrnici o sankcích. Jejichž cílem je, zamě- je eh, trestat zaměstnavatele a ne zaměstnance. Jak zajistíte, že do budoucna zaměstnavatele mm, nebudou se tomu vyhýbat a jak zajistíte, že členské státy budou řádně implementovat tuto směrnici o sankcích pro zaměstnavatele. Toto je paní Malstrem. to eh, se bude muset uskutečnit za stejných podmínek jako vždy. To znamená, komise vždy dohlíží nad členskými státy, zda řádně aplikují přijatou směrnici. Je důležité, aby, eh, eh, aby E, aby zaměstnavatele nevyužívali nelegální pracovníky. To je třeba kontrolovat na národní úrovni, samozřejmě nejprve, ale e, komise je strážcem smluv a dohlíží nad e, dodržováním evropských norem, takže to budeme dělat stejně, jako se to dělá jinde a nebudu váhat podat žaloby na ty členské státy, které porušují tuto směrnici, stejně jako je to u ostatních směrnic. Děkuji. Pani Sipel. Děkuji. Paní Malmströmová, já bych vám nejdříve položila velice zásadní otázku. Když si vzpomínám vaše úvodní slova, tak si myslím, že byste ji mohla odpo- zodpovědět velice krátce. Mohla byste nám formálně přislíbit, že ve spolupráci s paní Redingovou a radou se budete pravidelně účastnit schůzí našeho výboru? tak aby v rámci mezinárodních dohod byl Evropský parlament i hned a obšírně informoval, tak jak je to zachoveno v článku 218 Lisabonské smlouvy. A ještě se chci zeptat ke SWIFTu. Jaké konkrétní poznatky máte k dispozici, co se týče nutnosti a účinnosti SWIFTu jakožto nástroje boje proti terorismu? A ještě jedna otázka. Jaké tři aspekty, tři body z našeho usnesení k SWIFTu byly pro vás důležité, respektive bylo by nutné je rozhodně realizovat. Eh, takže tři otázky. První otázka ano. A pokud budu jmenována, já se zavazuji, že se budu vracet do tohoto výboru, tak jako moje předchůdkyně a my eh, budeme muset spolupracovat nyní, když tedy eh, platí Lisabonská smlouva. Na to se můžete spolehnout. Ke SWIFTu, ano, my máme dočasnou dohodu na 9 měsíců, eh, která brzy vstoupí v platnost. Mně bylo řečeno několik konkrétních eh, příkladů o tom, jak SWIFT pomáhá bojovat proti nelegálním finančním operacím eh, spojeným s terorismem a eh, americké i evropské úřady, tedy exekutiva vám může skutečně dát konkrétní příklady o tom, jak to funguje. Existuje několik Eh, lidí v, ve Velké Británii, kteří byli loni v září odsouzeni za eh, připravování nebo spolufinancování eh, teroristických útoků. Toto bude zítra projednáváno v Toledu z Radu Abidže s to tedy budeme projednávat a e, výsledky vám můžeme samozřejmě sdělit. Zejména pokud se týče dohody o permanentnějším SWIFTu, čili tomu budeme věnovat e, zvýšenou pozornost, e, pokud se týče tedy ochrany dat. A já myslím, že tady budeme dělat ještě více. Again to Mrs. Sippel. Paní Sipl ještě? Ano, já bych chtěla ještě rozšířit mé otázky. E, zmínila jste, že v zásadě neexistuje žádná strategie pro potírání terorismu, žádná evropská strategie. Že v podstatě vždy, když dojde k nějakému útoku, tak potom Evropa přikročí k určitým opatření. Například po útocích září 2001 nebo nyní, potom útoku o Vánocích. A nyní máme tady obnovenou diskuzi o tělesných skenerech. Ovšem stále více odborníků spochybňuje toto opatření a právě útok z roku 2009 ukázal, že řešení není na technické úrovni, že pravděpodobně jsou zde i zcela jiné problémy. A proto se chci zeptat, vy jste hovořila o tom, jaké ještě klíčové prvky musí mít koordinovaná strategie a jaké proto se tady chci zeptat, jaké takové prvky by byly pro vás zejména důležité, které ještě zavedeny nejsou a jaké tedy by chcete vzít v úvahu. Eh, paní Sipo, já myslím, že eh, tady eh, jsme si možná stále nerozuměli v překladu, ale já jsem nejméně jednou zdůraznila, že my musíme opustit ten náš přístup, kde vždycky jenom reagujeme na konkrétní případ. A to se samozřejmě týká jak výměny informací, tak různých politik, různých fondů, směrnic, které máme k dispozici. Čili je třeba se na to zaměřit a toto eh, bude moje práce spolu s paní Redingovou, abychom se zabývali na celou tu architekturu výměnu informací v rámci EU i mimo tak, abychom získali celkový přehled o tom, co chybí nebo co je zbytečné, pokud se týče ochrany dat, efektivnosti, přiměřenosti a účinku, přínosu. A toto bude součást bezpečnostní strategie boje proti terorismu. Pan Díaz de Mera. Děkuji, pane předsedo. Paní kandidátko, já vám přeji hodně štěstí. A dovolte, abych se vrátil k Frontexu. Frontex, abychom si rozuměli, tady jde především o koordinaci, analýzu, o návraty a o e, i vzdělávání, školení, ale v žádném případě nemůže nahrazovat národní úřady, národní kompetence. O to tady nikdy nešlo. A co chceme udělat s Frontexem? Co musíme podle mě udělat, je vyhodnotit jeho kompetence, pravomoce a určit, eh, eh, zdali ty prostředky, které má k dispozici, eh, zdali jsou k ně užitečné. A mm, je mm, třeba tedy, my zde Eh, musíme mm, ho vybavit tedy efektivními materiálními a lidskými zdroji. A jak to uděláte? To je první otázka. Druhá. Zde je třeba také, než rozhodneme, zdali změníme tedy eh, to nařízení eh, z roku 2004, tak já si myslím, že zde byste do toho měli především i zapojit Evropský parlament. Co si o to myslíte? Děkuji. Děkuji. Správní rada Frontexu eh, provedla analýzu, vyhodnocení a předložila několik návrhů o tom, jak rozvíjet a posilovat Frontex. Jak jste řekl, Frontex je agentura, to znamená může koordinovat, může pomáhat, ale nemůže převzít odpovědnosti, eh, eh odpovědnost úkoly členských států, pokud je o hranice. Eh, a Frontex je postaven na principu solidarity, což se snadno říká, ale někdy eh, výsledky eh, nejsou tak evidentní. Já Eh, bych chtěla umožnit eh, Frontexu, aby se posílil, aby mohl eh, tedy si pořídit vlastní vybavení, aby nebyl závislý pouze na členských státech, aby se specializoval, aby mohl úzce spolupracovat s různými mechanismy ochrany hranice a i vyvěneme tzv. Eurosur v tomto mandátu, mm, aby také mohl provádět školení Eh, cizinecké policie na hm, hranicích, vnějších hranicích ve smyslu tedy školení v mezinárodním právu a principu non reformant Také i se bude zabývat eh, otázkami azylu a bude spolupracovat se třetími zeměmi, se kterými máme podepsané readmisní smlouvy. A samozřejmě také i bude spolupracovat s UNHCR a Vysokým komisařem pro azyl OSN mm, v rámci koordinace se třetími zeměmi jako slibí. To jsou opatření, která doufám pomohou. Ale asi to potom ve finále bude na členských státech, aby eh, eh, aby eh, realizovali úspěšně plánované operace a my jim v tom můžeme pomáhat. Děkuji. Pan Díaz de Mera. Frontex již pracuje s Mezinárodní organizací pro migraci a s Aknurem má 220 eh, eh, osob a má rozpočet 83 milionů euro, které těžko realizuje, hm, plní. A podle mě Frontex by měl eh, stanovit si priority a to by, by měl být jich, eh, protože tam probíhají ty největší tragédie. Malta, Řecko, Itálie, Španělsko. Zde je takový rozpor právě. Já chci, abyste mi to vysvětlila. Frontex mm, se má vybavit, koupit si vlastní vybavení a jaké by to mělo být, protože co by si měl pořídit Frontex je interoperabilita, aby mohl lépe komunikovat. Takže o co tady má jít? My s těmi našimi finančními perspektivami, které máme do roku 2013, tak nelze si představit, že by si snad měl koupit lodě a helikoptéry. A tedy o jaké vybavení jde, které by si měl pořídit? Děkuji, děkuji paní Malstrem. To je problém, ano, ale problém má hodně peněz, jak se řekla, a někdy není schopen plnit rozpočet, protože zde není často jisté, zdali ta operace proběhne, zdali členské státy do toho přispějí nebo ne a to se může snadno změnit. Do určité míry by si měl Frontex pořídit vlastní vybavení, ale samozřejmě to je nejprve třeba vyhodnotit a zanalizovat, eh, eh, zdali to bude finančně efektivní. Eh, mm, mm, mm. A, a, a tak, aby Frontex mohl lépe pomáhat členským státům při operacích. A za pár týdnů či měsíců vám předložím právě návrh o tom, jak posílit Frontex. Tam to bude obsaženo. Gracias. Děkuji. Pani Bauer. Ano. Paní Malmstrémová. Mám skvělou příležitost položit ještě jednu otázku ve jménu Výboru pro práva žen a zároveň ve jménu EPP. Jde o obchod s lidmi. To je velice důležité téma a má také důležité místo ve vašem programu. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví zjistil, že 90 Procent obětí obchodování s lidmi jsou ženy a mladé dívky. A je to fenomén, který neustále narůstá a neustále narůstá počet obětí. A proto chci vědět, k jakým právním nástrojům chcete přistoupit, abyste čelila této situaci. A co se snažíte? Bude, udělat pro ochranu obětí, tak aby oběti nezůstávaly bez pomoci a nestávaly se znovu obětmi. Co chcete k tomu eh, učinit pro to, aby se nějakým způsobem potírala také ta strana poptávky? Děkuji vám, paní Bauer. Eh, to patří k záležitostem, eh, které se mě velice týkají osobně. Souhlasím, že jde o strašlivý zločin a poněvadž se týká hlavně žen, dívek, ale také chlapců. Já eh, skutečně si nedokážu představit horší porušení lidské důstojnosti, než eh, být prodán jako sexuální otrok. A my musíme zajistit, aby všechny členské země toto vnímali jako velmi závažný zločin a také to přiměřeně trestali. V radě bylo dosaženo určitého pokroku, i když eh, přetrvávají tam záležitosti, které dosud nejsou dohodnuté. A mm, objeví se na stole eh, nová, nový návrh směrnice, který bude v souladu s Lisabonem. A já věřím, že v rámci spolurozhodování a odhodlání v parlamentu, který existuje, a také odhodlání v členských zemích, myslím, že velice rychle budeme schopni tuto novou směrnici odsouhlasit. Je to skutečně hrozný zločin. A dále musíme také pracovat v otázce eh, obětí a jejich rehabilitace. A eh, toto se ovšem týká opatření které nespadají plně do mé kompetence, má to svoji externí dimenzi, ale dimenzi v oblasti politiky sousedství. Prostě je to něco, na co se budeme muset zaměřit a budeme tady muset pracovat také s nevládními organizacemi. Jako takový příklad je Moldova, eh, kde ženy v rámci toho rehabilitačního programu dostávají šanci se uplatnit znovu. Ještě jednou paní Bauer. Je to závazek, který v této oblasti máme. A jak vidíte toto? Máme zkušenost s tím, že tímto tématem se zabývají různá generální ředitelství, ale nedochází k bohužel v dostatečné koordinaci a ani jednotlivé členské státy eh, svůj postup dostatečně neodgo- nekoordinují. Eh, budete se zasazovat o to, aby jsme měli evropského koordinátora, který se bude starat o tyto otázky? Ano. Ano. A já doufám, že evropský eh, koordinátor by mohl být součástí mého direktorátu. A já bych chtěla také říci, že stokholmský program, zejména tedy eh, bezpečnostní strategie, eh, se eh, pomůže řešit tady tuto, tuto problematiku, která je taková roztříštěná. A my se budeme muset dále soustředovat na to, abychom se tím zabývali konzistentněji v rámci strategie interní bezpečnosti. Ale Řekla jste správně, že mnoho jiných DG se tím také zabývá, čili budeme muset spolupracovat například s paní baronkou Eštnovou. Děkuji vám. Paní Matěje. Děkuji, paní komisařko. Moje otázka se týká azylu a imigrace jak hodláte to řešit, tak aby eh, každé opatření eh, v Evropě bylo realizováno. A jaká opatření budou vaší prioritou? A jakou prioritu dáte problematice eh, vracení imigrantů, kteří popívali zde nezákonně? Paní Wallström. Ano, samozřejmě je třeba v příštím roce vyhodnotit eh, dopad těchto opatření. Některá opatření už se realizují, ale ještě nás čeká hodně práce a já v úvodu jsem hovořila o určitých prioritách. Za prvé eh, k azylu. Zde je třeba mít eh, balíček, asilový balíček. Já vím, že to je delikátní, já si nedělám iluze, nejsem naivní o tom, jak to bude probíhat v radě, ale je třeba mít společná pravidla pro žadatele o azyl, tak abychom i ale udělali určitý pořádek v těch národních systémech, abychom bránili lidskému utrpení, což ale znamená určité náklady i mm, protože často žadatel o azyl čeká dlouho na vyřízení žádosti. A pokud jde o nezákonnou imigraci, já jsem již vyčlenila určité priority, je třeba pracovat na zákonných prostředcích, tedy jak hm, umožnit pobyt těchto osob legálně. Já jsem již vysvětlila i, jak budeme posilovat Frontex. Je třeba spolu, spolupracovat se třetími zeměmi a máme zde nový úřad ve Valetě na podporu azylantů. Ten bude eh, hm, funkční již na podzim a ten také bude pomáhat právě při tom rozdělení úkolů mezi jednotlivé země. Také i hodlám pokračovat v diskuzích se třetími zeměmi jako Libie a Turecko, ale i s jinými v daném regionu, tak, abychom společně vyhodnotili, jak uzavřít dohody o readmisích, readmisní dohody s nimi tak aby i tyto země nám pomáhaly při kontrole nezákonné migrace. Děkuji ještě paní Matiu. Ještě k tomuto tématu. Vy jste hovořila například o Libii a Turecku. Můžete například nám garantovat, že každá dohoda, která bude podepsána se třetí zemí, bude obsahovat kapitolu věnovanou imigraci? Samozřejmě eh, s těmi dotčenými zeměmi, jako Libie a Turecko, eh, to je vždy eh, na pořadu dne při jednáních s nimi, i když ta jednání s Libí jsou obtížná, je to dlouhodobý proces. Teď trochu s panem Barotem se nám pootevřely možnosti a on chtěl s nimi jednat v listopadu. Neuskutečnila se vše, však ta cesta z různých důvodů. Uvidíme mm, tedy, jaké budou e, možnosti diskutovat s libyskými orgány. Je to ale téma, se, o kterém se vždy hovoří se třetími zeměmi v závislosti na dané situaci v dané zemi, ale vždy je to téma, o kterém se jedná. Děkuji. Mrs. Lynn. Děkuji, paní Lynn. Eh, paní Vivian Ringová sice bude mít hlavní roli v otázce eh, nediskriminace a bude spolupracovat s eh, výborem pro zaměstnanost. Mnozí migranti mají různé, různé znevýhodnění, postižení a to znamená, že jsou vystaveni diskriminaci v mnoha směrech. A já myslím, že by bylo dobré, kdyby v komisi byla možná spolupráce napříč DK Eh, jak tedy chcete spolupracovat s komisařem, komisařkou pro zaměstnanost eh, a tak, aby se zajistilo, aby nebyli migranti diskriminováni kvůli věku, sexuální orientaci a dalším aspektům. Děkuji vám, paní Lin. Já vím, že vy se eh, angažujete v tomto poli a já musím říct, že Toto je hlavně zodpovědnost budoucí komisařky Redingové, ale týká se to také mě. Je jasné podle stokholmského programu, že existují eh, skupiny obyvatelstva, které jsou více ohroženy, ženy, děti a podobně, a které potřebují eh, zvláštní ochranu a mohou být eh, vystaveny více druhům diskriminace. Čili já skutečně budu spolupracovat s paní Redingovou a dalšími komisaři, aby došlo k mainstreamování této problematiky také do jiných témat. Paní Lin. Jak víte, my už máme eh, v radě návrh. Jak si myslíte, že tato antidiskriminační legislativa eh, bude možná ji tedy eh, zavést do praxe co nejrychleji. Budete vyvíjet tlak na radu spolu se svými kolegyněmi a kolegy, aby tato horizontální antidiskriminační směrnice byla co nejdříve uvedena v život. Já jako dřívější ministrně pro evropské záležitosti eh, za švédského předsednictví určitě eh, budu pracovat velice tvrdě. Já doufám, že jako to se nám podaří eh, co nejrychleji dát eh, uvést v život a já doufám, že Španělsko se toho ujme. Je to velice důležité, aby toto bylo co nejdříve uvedeno v život a budu spolupracovat eh, s radou a se současným předsednictvím, aby se to pohlo. Ale je to skutečně velice obtížná směrnice, nejenom z hlediska eh, vnitra, ale vůbec pro celou Evropskou unii. Děkuji paní Guillaume. Paní kandidátko, já bych se chtěla ještě vrátit k tomu asilovému balíčku, eh, protože vy podporujete rychlé přijetí asilového balíčku, ale také víte, že diskuze se zablokovaly o eh, nařízení Dublin II. A některé členské státy již i velice vehementně kritizovaly nedávný návrh komise, jehož cílem je zharmonizovat asilové řízení v Unii prostřednictvím tedy té směrnici o řízení a kvalifikacích. A zde Eh, jaká konkrétní eh, opatření navrhnete, aby se ta situace odblokovala, abychom mohli respektovat cíl a to je roku 2012, kdy budeme mít společný evropský asilový režim, tak aby ti migranti, kteří utíkají před persekucemi, aby měli efektivní přístup k asilovému řízení bez ohledu na zemi, kde podají žádost o mezinárodní ochranu. Eh, Merci, Mrs. Malson. Děkuji, paní Malstrom. Ano, paní Giom, jak správně říkáte, to jsou návrhy, o kterých se jedná, ale jak víte, eh, v radě eh, budou těžká jednání, protože různé státy mají eh, tedy různý, různé názory na to. Ale Členské státy se dohodly na Stockholmském programu, na tom cíli vytvořit eh, tu zónu eh, společného asilového prostoru v roce 2012. A všichni to podepsali. A proto je třeba vytvořit podmínky, které budou akceptovatelné, eh, které budou totožné, podobné ve všech členských státech. Já využiji tuto možnost, ty dveře, které se otevřely díky Stockholmskému programu, a nyní hm, eh, musíme my pracovat s vámi tedy zde v parlamentu, aby i vy spolu s komisí, aby jste zajistili, že nakonec tyto směrnice budou přijaty, ale neskrývám, bude to těžké. Je to těžká diskuze, která nás čeká společně, ale pokud chceme splnit cíl, to znamená mít eh, ten společný prostor v roce 2012, tak je třeba si pospíšit, již teď začít. Paní Guillaume, ještě doplňující otázka. Takže v očekávání roku 2012, tak i minulý týden hm, Eh, vaš, vaše kolegyně paní Redingová také na sebe přijala určité závazky a můžete nás ujistit, že eh, eh, budete žalovat ty státy, které nebudou splňovat komunitární závazky, jako například před, chvíle, před chvíli se hovořilo o, o těch očekáváních, pokud je o azyl, o non-refoulement, pokud je o ty mm, mm, mm, migranty, kteří přijíždějí přes moře, takže budete žalovat ty státy, které neplní. Ano, paní Malstrem, ano, to je také součástí balíčku. Eh, je třeba, aby všechny země to implementovaly stejně. Všechny země to podepsaly a jsou tedy signatáři mezinárodních umluv a princip no refoulement musí být dodržován všemi členskými státy. To je mezinárodní umluva a to musíme udělat. A je to na komisi, ale i na členských státech, aby na to dbali. Thank you. The floor goes to... Děkuji. Nyní pan Coelho. Děkuji, pane předsedo. My paní Malstremovou známe, víme, že je kompetentní. A já se chci zeptat něco, co se týče priorit. Schengenský prostor je v podstatě centrem prostoru svobody, bezpečnosti a práva. A jsme slyšeli, že je nutné lépe chránit a vnější hranice. To je prostě bezpodmínečně nutná podmínka pro bezpečnost v Evropě. A Potom zde máme SIS-2, který měl začít fungovat již v roce 2007, takže již máme spoždění téměř pětileté. Více než 70 milionů euro bylo již poskytnuto Evropskou unii jakožto dodatek k tomu, co poskytly jednotlivé členské státy. Paní Malstbrevová, je to pro vás prioritou a kdy bude moci začít fungovat SIS 2? A pokud dojde k opětovenému selhání, bude to mít nějaké důsledky? Ano, děkuji, pane Kojo. Eh, tady eh, to je skutečně eh, jedno z dějství, které připadá na mé portfolio. My samozřejmě budeme mít problémy s případy, kdy se některá firma něčemu zaváže a potom to nedodrží. Eh, komise stupňuje tlak a velice se zde angažuje a chce eh, počátkem tohoto, respektive koncem tohoto týdne, Eh, učinit z toho takový milník a zajistit, aby se s tím začalo něco dělat. A pokud tedy eh, splní své závazky, je to v pořádku, pokud ne, eh, pak se musíme vrátit do rady s tímto návrhem a říct ne, tak toto nefunguje a budeme muset hledat alternativy. Já věřím, že pouze několik dnů nás dělí od toho, od okamžiku, kdy budeme vědět, kým směrem se to ubírá Čili pro mě to určitě bude prioritou, ale také musím říci, že eh, je to eh, věc, která eh, se už táhne nějakou dobu a bude mezi prvními věcmi, které budu, vyřešit, které budu řešit já. Toto se musí vyřešit velice brzy a pokud by se to osvědčilo, pak to skutečně bude platit ještě v letošním roce. Pan Coelho? Ano, Děkuji, pane předsedo. SIS 2, to je opravdu velice nepříjemná situace. Ale není to eh, jediná věc, kde došlo ke spoštění. Máme to i v řádě dalších oblastí, například v rámci portálu Justice, justice, takže je důležité se toho držet, protože není, nemá smysl zakládat nové projekty, aniž by předtím nebyly dokončeny správným způsobem ty projekty staré. Je třeba nějakým způsobem do všech těch věcí vnést pořádek a všechny ty projekty, které již trvají celou řadu let, konečně realizovat. Vidíte to také tak? Ano, pane A to jsem ještě se nepustila do své práce. Já s vámi souhlasím v tom, že skutečně SIS 2 potřebujeme a vy také. Ale, jak jsem řekla, my musíme mít takovou celkovou strukturu, přehled o všech těch systémech, které tady máme a které můžeme použít do budoucna, tak abychom netlačili na věci, systémy, které budou velice komplikované a e, složité, náročné, drahé, e, systémy pro sběr informací o lidech. Jak říkám, eh, eh, je to už brzy uvidíme, jak to funguje. Eh, je to spožděné, to víme. A my budeme muset vyhodnotit a zajistit to, aby toto nejdříve vstoupilo v platnost, protože potom budeme se pouštět do dalších otázek, otázky databáze a tak dále. Děkuji, pan Romeva. Děkuji, já jsem tady. Tady. Tady po vaší pravici. Dobrý den, vítejte a přeji hodně štěstí. Já hovořím za výbor pro ženská práva a dvě konkrétní otázky. Vrátil bych se k té otázce násilí na ženách. Vy jste, eh, eh, vy jste mluvila o komunitarizaci těchto politik, že to je komplikované a jste ochotná nějak konkrétně Mm, garantovat azyl v rámci násilí e, na pohlaví, tedy na ženách, z důvodu takových tedy e, mm, mm, násilí. A e, i takže mohla byste předložit tak taková opatření, abyste eh, i zakomponovala eh, tento aspekt násilí na ženách do asociačních dohod a jak, eh, co navrhujete pro tu observatoř boje proti násilí ve Vilniusu, paní Malstrem? Thank you. Děkuji. Jak jsem řekla, My už jsme začali vyšetřovat to, jaká opatření existují v Evropské unii na posílení spolupráce eh, proti domácímu násilí, proti násilí, jak si u nás. My můžeme je pouze podporovat spolupráci a eh, snažit se uvažovat o tom, co můžeme dělat více, to myslím bude spíše na španělském předsednictví. A jak už jsem řekla, budeme se snažit eh, ve, eh, do všech eh, opatření v komisi integrovat onen genderový aspekt, tak, abychom řešili u žen, u ženských imigrantů jejich zranitelnost a do budoucna třeba také ženy, které byly vystaveny poškrocování v hlavní orgánu. Ale to samozřejmě bude muset se odehrávat ve spolupráci s dalšími kolegy v komisi a já budu působit tím směrem, aby se genderová dimenze integrovala eh, do dalších problematik, včetně eh, do smluv se třetími zeměmi. A tady si to zřejmě vyžádá určitý dozor ze strany Evropského parlamentu. Takže já tady budu fungovat jako jakýsi dohled. Děkuji paní Romeva. Ještě pan Romeva, ano, v té poslední části, hm, pokud jde o ty nástroje, takže tools, nástroje, observatoř, je to jeden z nástrojů? Mhm. A protože je problém, že tam nemají dostatečné personální zajištění a nemají dostatečný rozpočet, takže zajistíte tam větší e, e, rozpočet a personální zajištění, aby se tím mohli zabývat. Hodláte něco takového učinit s tou observatoří? Yes, um, no, I understand. Ano, ano, chápu, eh, rozumím. Eh, to jste říkal, já jsem možná nesprávně porozuměl první otázce. Toto je určitě věc, eh, na kterou se budeme muset zaměřit, ale já momentálně nemám dostatek podrobných informací, abych mohla předložit konkrétní návrhy, čili k tomu se budu muset vrátit později. Thank you. Now... Děkuji. Paní Lutford nyní. Děkuji, pane předsedo. Paní Masrova, eh, vy jste hovořila o tom, že chcete vyhodnotit současnou eh, antiteroristickou eh, legislativu, pokud se týče efektivnosti a přiměřenosti a také chcete posílit Frontex aby fungovala koordinovanějším způsobem. Já myslím, že to je velice vítané, že se chcete Eh, zaměřit na provozní operativní spolupráci spíše než na eh, sběr dat. A já si myslím, že eh, v poslední době se ukázalo, že není problém v tom, že bychom měli dost informací, ale že nejsme schopni s nimi spolupracovat, je propojovat. Eh, pokud se týče, eh, my máme současné platformy, které sbírají eh, data o lidech, kteří přechází přes hranice a budete se snažit o jakýsi masterplán o tom, jak s ním pracovat. Pokusíte se o to, abychom Eh, ty SIS a DIS, aby prostě nerušili fungování dalších, eh, fun, dalších věcí jako PNR a tak dále, eh, abychom měli tedy integrované informace o vstupu a výstupu. Ano, to jsou věci, které navazují na to, co už tady bylo řečeno celý stokholmský program a interní bezpečnostní strategie, to všechno se točí kolem nápravy chyb z minulosti a je to teprve v začátcích. My jsme sice slavili 10 let eh, fungování těchto systémů, ale no, my to zatím nemáme dostatečně propojené, čili tady eh, je to otázka lepší koordinace a do toho se chci pustit spolu s paní komisařkou Redingovou a dalšími, tak abychom eh, propojili asilovou politiku, migraci, externí rizika, eh, přeshraniční zločinnost a tak dále. Pokud se týče sběru eh, informací, tak to je důležitá věc. Ehm, tady můžeme být konzistentnější, jak řekl prezident Obama, to jsme pěkně zbabrali a aby se to neopakovalo do budoucnosti, prostě musíme umět využívat informace, které máme a mm, abychom ty informace byli schopni, bychom je byli schopni eh, také vyhodnocovat. Čili tady je třeba se zaměřit na celkovou architekturu, všechna kritéria, včetně nákladů, přínosu a tak dále. Přiměřenost ochrana dat, to všechno. A e, nejdříve provedeme toto, než začneme rychle navrhovat jakési nové systémy. Čili toto prostě musí začít nejdříve fungovat a teprve potom e, se pustíme do systému entry-exit. A to ráda slyším. E, pak je tady druhá otázka. Nedostatek operativní spolupráce, koordinace. Eh, chcete se zaměřit například na to, eh, jak například ten slavný slovenský nepovedený test eh, bezpečnosti. Jim se podařilo de facto dát devět množství výbušniny mezi zavazadla a jedno z těch devíti dávek se nepodařilo vypátrat eh, pomocí cvičených psů. No a teprve eh, o tři dny později se zjistilo, že je to tedy v eh, Dublinu a mm, pasažér, který tím byl postižen, de facto strávil několik hodin na policejní stanici. To je skutečně nepřijatelné. Ale to ilustruje určitý problém. Eh, u nás a také mezi námi a, Evrop- a Amerikou. A to je kooperace mezi jednotlivými eh, agenturami. Čili eh, my skutečně na to nemáme nějakou univerzální recept, ale prostě je třeba, aby spolupracovali policejní složky přeshraničně. Ano, pane předsedo, to je do jisté míry filozofická otázka. My jsme pouze lidé a Eh, vy jste zmínila jeden případ, ale existuje spousta jiných případů, kdy se policejním orgánům prostě nepodařilo využít informace, které měly dispozici. A došlo tedy k zločinům, došlo k utrpení lidí. Prostě toto se nám nepodaří totálně eliminovat nikdy, ale jak jste řekla, my skutečně budeme eh, pracovat na tom, abychom lépe propojili data, co máme, lépe analyzovali Eh, posilování důvěry při výměně informací a tak dále. Ale musíme mít na paměti, že to je prostě práce, kterou odvádějí lidé a lidé prostě se vždycky budou mílit. Děkuji. Paní Boskot ještě jednou. Děkuji, paní Malstrem. Po datu účinnosti Lisabonské smlouvy jsme očekávali, že komise předloží nový návrh eh, na řízení o restriktivních opatření proti osobám a organizacím spojených eh, s Bin Ladenem, s Talibanem, tedy s al qaidou na základě článku 75 smlouvy o EU a kde parlament má eh, určité pravomoci. Místo toho rada přijala nařízení na základě článku 215, který zcela vylučuje zapojení Evropského parlamentu. Jste připravená? respektovat eh, spolurozhodovací pravomoci Evropského parlamentu v souladu s článkem 75, tak jak i uvádí naše právní služba, hodláte eh, vytvořit obecný právní rámec podle článku 75 pro přijímání restriktivních opatření, které se týkají pohybu kapitálu a eh, zajišťování, tedy zmrazení finančních prostředků Děkuji, paní Malstrem. Ano, děkuji. Já si to pamatuju, tuto diskuzi, kterou jsme vedli v Evropském parlamentu před měsícem na plenárce. A já si myslím, pamatuju, že právní služba Rady i komise dospěly k závěru, že to má být po článku 200, podle článku 215 který by se měl aplikovat, pokud je o mezinárodní restriktivní opatření jako obstavení účtu, zmrazení účtu. Ale Teď pokud jde o interní eh, opatření směřující ke zmražení finančních prostředků, tak to je podle článku 75. To je takový spor mezi právníky. Já vždycky chci být co nejtransparentnější vůči Evropském parlamentu, ale především to bude mít na starosti moje kolegyně Eštonová. A mm, mm, jak jsem řekla, právní služby Rady i komise dospěly k závěru, že zde v tomto konkrétním případě se aplikuje článek 215. Děkuji, paní Boskurt. A jste připravena předložit návrh eh, na základě článku 75 eh, a tedy zapojit do toho parlament a hodláte akceptovat náš návrh usnesení eh, z prosince vytvořit síť nezávislých expertů pověřených Eh, radit eh, radě v oblasti těch nejvíce restriktivních opatření v kontextu boje proti terorismu a ta síť by měla úzce spolupracovat s parlamentem. Děkuji, děkuji, paní, děkuji pane předsedo. Já neznám všechny detaily, ano, to vypadá, vypadá dobrá, eh, dobrá věc mít takovou nezávislou síť. Eh, bude nezávislá, samozřejmě bez ohledu na to, eh, který článek se bude aplikovat. Naše restriktivní opatření vždycky musí být dobře zacílena tak, aby nevinné osoby či civilisti netrpěli tímto. Někdy takovýto nástroj lze použít. Eh, je Mm, samozřejmě ale pod eh, kontrolou, především, aby to nepostihlo civilisty, a aby byla respektována všechna základní práva. Ano, vypadá to jako dobrý nápad, určitě. O tom lze diskutovat. Děkuji. Thank you. Herr Strasse. Herr Brüskott. Dobré dopoledne, paní Malstrémová. Vítejte zde ve vaší nové funkci. Chtěl bych na úvod říci, že s potěšením vidím, jakým způsobem zde prezentujete své návrhy velice rozhodným způsobem. Já chci se vrátit k terorismu. Ohrožení terorismem zde máme, uvědomili jsme si to opět krátce před Vánocemi, kdy došlo k tomu um, útoku, naštěstí nezdařenému. Občané se cítí ohroženi zejména terorismem, který vychází od islámských, islamistických extremistů. My musíme naše snahy v Evropě posílit a mít lepší koordinaci. Pan prezident Obama to sám řekl, že ten problém nebyl nedostatek informací, ale jejich vyhodnocení. A proto bych vás chtěl poprosit, abyste nám nyní řekla několik návrhů, jakým způsobem chcete utvářet bezpečnostní strategii strategii, jaká konkrétní opatření chcete zavést, aby se vše zlepšilo, aby se zlepšila koordinace a také, abychom měli lepší spolupráci s Američany. Děkuji, paní Malstremová. Yes, thank you. As, as you say... Eh, jak jste řekl, eh, to, co se odehrálo o Vánocích, to skutečně ukazuje, že terorismus je skutečně závažné riziko a tady nesmíme polevit. Já už jsem dříve řekla, že eh, si chci udělat přehled o našich možnostech sběru dat, nejenom interně, ale také máme eh, spoustu dohod třeba se Spojenými státy a to je také důležité eh, portfolio nástrojů v boji proti terorismu. Pozítří se sejdou komisář Rein a ministři pro vnitra a bezpečnost eh, a také eh, paní Napolitáno tam bude zítra, takže tedy pozítří, takže to prostě uvidíme eh, v Toledu a proběhne tam přímá diskuse. Jak jste řekl, tak jak to řekl také prezident Obama, musíme umět spojovat informace, musíme se zde zlepšit také ve spolupráci jednotlivých orgánů a v ochotě ke spolupráci my víme, že třeba Europol pracuje skvěle, ale členské země někdy eh, jsou příliš opatrné a opatrnické při sdílení informací, čili to je také otázka budování důvěry, tak, aby se nám dařilo účinněji bojovat proti různému eh, zločinu a terorismu. A pokud se týče naší budoucí strategie, Eh, potřebujeme mít eh, jakýsi politický nástroj, jak chránit kritickou infrastrukturu, informační systémy. Tady jsme poněkud pozadu za kybernetickým zločinem a to také tady chystám nějaké návrhy velice konkrétní eh, v rámci interní bezpečnostní strategie. Děkuji. Paní Chemines Beseril. Ano, děkuji, dobrý den. Paní Malstrem, eh, já kvituji s potěšením, že hovoříte o obětech terorismu, protože bohužel se o nich hovoří často jenom po vážném útoku. Jak všichni víme, ta hrozba ale eh, nadále platí a kdokoliv se může stát obětí terorismu. Já souhlasím eh, s tím, že je nepřijatelné, aby eh, dnes, v dnešní době v Evropě eh, nemáme harmonizovanou legislativu členských stát, pokud jde o ochranu obětí terorismu. Chci k tomu říci, že v prosinci na poslední plenárce tak pan Baro se zavázal, že přijmeme Evropskou chartu práv obětí terorismu. Moje otázka je, zdali vy byste akceptovala tento závazek a jaká opatření byste přijala, aby se přijala takováto charta práv obětí terorismu v Evropě. Děkuji, paní Malström. Ano, to je významná věc. Já mám e, přítele, který byl zabit v Madridu v roce 2004 a já vím, že oběti terorismu to je něco, Eh, mm, kde musíme více chránit tyto lidi a věnovat tomu větší pozornost. My jsme již provedli určité věci, máme síť, která propojuje a která si vyměňuje zkušenosti, eh, zkušenosti mezi zeměmi, eh, máme i finanční prostředky, fondy, které lze využívat pro Eh, posilování občanské společnosti, těchto struktur. A to je dobrá věc, to je perfektní, to musíme rozvíjet. Možná, že i v naší bezpečnostní strategii bychom mohli mít takový fond a v něm bychom mohli Eh, financovat opatření eh, vůči obětem. Já eh, s velkou pozorností prostuduji sliby pana Barota a uvidím, jak bych mohla navázat na toto, abychom měli všichni podobný přístup v Evropské unii. Děkuji paní Makovej. Thank you. Um... Děkuji. Eh, nyní boj proti korupci. Vzhledem k tomu, že 78 ze procent eh, evropských občanů souhlasí s tím, že korupce je, korupce je eh, závažným problémem v jejich zemích, a to jsou data z Eurobarometru z prosince 2009. A vzhledem k tomu, že Unie se e, zavázala dodržovat standardy z konvence z úmluvy OSN, co hodláte podniknout proto, aby se efektivně a včas implementovala implementoval monitorovací mechanismus protikorupční v Evropské unii a aby se eh, zpracovávaly nálezy ve všech členských zemích. Jaký časový horizont eh, můžeme očekávat a jaká, eh, jaká měřitelná opatření, měřitelné cíle hodláte zavést, definovat? Ano, já znám tuto statistiku Eurostatu a také znám výroční zprávu Transparency International, eh, která měří korupci, respektive vnímání korupce ve všech eh, členských zemích. A eh, s úžasem jsem viděla, že mnoho členských zemí dopadlo špatně tedy na tomto seznamu zemí postižených korupcí tady skutečně budeme muset něco udělat, pokud chceme být důvěryhodnými mentory pro jiné země. Ve stokholmském programu se o tom hovoří, tedy že máme pracovat na korupci a já eh, vydám sdělení o boji proti korupci. A tady nejde jenom o to, abychom se shodli na tom, že korupce je špatná, ale je třeba také uvažovat o tom, jak eh, zlepšit situaci, jak spolupracovat. My budeme mít eh, příští prosinec eh, protikorupční den, den boje proti korupce, a mm, my se budeme muset zamyslet nad tím, jak interně bojovat proti korupci v Evropské unii. To je rostoucí problém, který se dotýká našich občanů. Děkuji paní Makovej. Jenom na vyjasnění. Já jsem eh, hovořila v otázce právě o tom monitorovacím mechanismu ve stokholmském programu, který by měl být uveden v život. A druhá otázka. Jak zajistíte během svého mandátu, aby spolupracovali, eh, spolupracovala oddělení komise mezi sebou, eh, ta, která mají na starost boj proti korupci? Ano, samozřejmě, eh, my musíme spolupracovat, to je otázka pro celou komisi, abychom zajistili to, abychom měli tady čisté účty, čisté svědomí. Čili toto je nejen moje vlastní zodpovědnost, eh, nebo i zodpovědnost OLAFu. To je zodpovědnost celé komise a máme zde i závazek předsedy Baroza, že se tím bude velice intenzivně zabývat tak, aby se ze všeho skládaly účty. A já věřím, že Rada a parlament eh, nás v tom eh, podpoří. My, jak jste řekla, musíme mít jasná kritéria a jasné monitorovací mechanizmy. To musíme zpracovat, ale také eh, se musíme zamyslet nad tím, jak toto lze zlepšovat. Tady může pomoci systém name and shame, ale my potřebujeme konkrétnější návrhy, jak na tom pracovat na všech úrovních. Čili k tomu se jistě budeme muset vracet a jistě eh, ještě později zazní konkrétnější návrhy, jak bojovat proti korupci. Potřebujeme prostě si hmatatelného. Děkuji, paní Het. Pane Děkuji. Milá Cecílie, ve tvé, písemné, ve tvé písemné odpovědi si řekla, že chceš navrhnout směrnici pro boj proti obchodování s lidmi. My v naší frakci to samozřejmě velmi vítáme. Je rozhodně na čase, aby Evropské unie na tomto poli opravdu něco učinila, aby zakročila proti obchodování s lidmi, protože tento fenomén je čím dál tím více závažný. Vidíš zde nějakou možnost lepších preventivních opatření? Tak tedy, aby členské státy přijmuli eh, legislativu, která bojuje také proti poptávce, tak abychom měli prevenci obchodování s lidmi. Pan Barozo již nějaké návrhy učinil, ale švédské předsednictví eh, nedosáhlo schody att lägga fram det här förslaget igen. Man var ju ganska nära att nå en... Děkuji, jak jsem říkala, já ten návrh znovu předložím. Téměř se nám podařilo schody dosáhnout, ale byly zde ještě nějaké otevřené otázky, které se stýkaly definicí, e, eh, trestů a sankcí. Já bych tento návrh ovšem chtěla předložit znovu, a právě i s ohledem na spolurozhodovací postup společně s parlamentem a Právě proto doufám, že se nám podaří dosáhnout schody. Je samozřejmě, že je to velice naléhavé, protože každý den, denně dochází v Evropě k opravdu strašným zločinům, dochází k strašlivému ponižování dívek a žen každý den v Evropě. A poptávka je opravdu velký problém. My ve Švédsku máme odpovídající právní předpisy. Úřady eh, říkají, že to bylo na pomocné boji proti obchodování s lidmi. V naší zemi máme tedy podobný problém, ale v menší míře. Máme totiž odpovídající zákonodárství. Ale vím, že tato věc je velice obtížná, protože komise nemá pravomoc pro harmonizaci. Je to tedy velice ožehavé téma ale opravdu musíme se vždy zaměřovat i na otázku poptávky. V první řadě se chci soustředit na znové předložení návrhu a budu se ho snažit opravdu prosadit. Pani Het. Tak so for, um, ehm, svaret. Děkuji, děkuji také za odpověď. Hovoříme velice o trestech, o výši trestu, jaké tresty zde mají být v této oblasti. Ale abychom to v Evropské unii dosáhli, tak se opravdu musíme podívat na prevenci poptávky a musíme poptávku tematizovat. 80 obchodování s lidmi se týká sexuálního zotročování a vykořišťování. Máme zde tedy jasnou souvislost mezi prostitucí a obchodování s lidmi. Co byste k tomu chtěla podotknout? Děkuji, říká paní designovaná komisařka. Samozřejmě na prevenci se soustředit musíme a platí to samozřejmě i na zemi, ze kterých ti lidé přicházejí. To se tedy týká i naší politiky sousedství, našich dohod o partnerství a spolupráci. Jak jsem ji říkala paní Bauerové, musíme chránit oběti a zavést odpovídající opatření pro rehabilitaci. Samozřejmě, že zde máme jasnou souvislost mezi prostitucí a obchodováním s lidmi. Popkávka existuje a proto dochází k takovémuto druhu obchodování s lidmi. Ale v jednotlivých členských zemích máme na tomto poli rozdílnou legislativu a proto je důležité postupovat krok za krokem. Samozřejmě je důležité diskutovat o poptávce, ale nyní se musíme soustředit na to předložení toho návrhu. Děkuji, slovo má paní Koraca Bild. Děkuji, Cecílie. Je hezké, že jsi zde s námi dnes právě ty. Byla jsi celou řadu let členkou Evropského parlamentu a řadu hodin a dní si s námi společně v parlamentu vedla dialog a také jako i představitelka vlády. A myslím si, že jsi získala respekt mnohých členů tohoto parlamentu. A proto od tebe očekáváme, že se budeš i nadále zasazovat za to, aby bylo v Evropské unii více práv. Pro budoucnost Evropy je důležitá imigrace. Uvedla si celou řadu konkrétních opatření, ke kterým chceš přistoupit. Ale to není vše, to nestačí. Potřebujeme dlouhodobou vizi. Vizi, jakým způsobem chceme v budoucnu zacházet s dodržování lidských práv, s humánním přijímáním uprchlíků. Potřebujeme také solidární rozdělení uprchlíků mezi jednotlivé země. Ve Švédsku máme moderní zákonodárství, které se týká přistěhovalectví a také přistěhovalectví pracovníků. Já bych tedy chtěla vědět, jakou vizi máš o budoucnosti imigrační politiky. Paní Malstromová, snažila jsem se zde svou vizi popsat. Samozřejmě, je to tak, že nejlepší svět by vypadal tak, že se všichni lidé mohou volně pohybovat přes veškeré hranice. To je ovšem možné pouze v případě, že by ve všech zemích byly, byla vysoká úroveň demokracie a vývoje. Samozřejmě cílem Evropské unie je podporovat blahobyt a demokracii na celém světě. Neexistuje nic lepšího pro stabilitu na světě, než to, kdybychom měli ve všech zemích naší planety demokracii a neměli bychom žádné totalitární režimy. Bohužel v ideálním světě ale nežijeme. Proto se musíme zasazovat o to, abychom měli zodpovědnost, solidaritu, dodržování lidských zpráv a abychom budovali také solidaritu mezi jednotlivými členskými zeměmi. Já si přeji asilovou politiku, která ochrání ti, který ochranu potřebují. A je důležité, aby všichni věděli, za jakých podmínek tuto ochranu poskytujeme. Chci tedy politiku, která bude schopná legálně přijímat osoby, ale migranti musí přesně vědět, jaké podmínky musí splňovat, aby byly legálně přijati. A aby toto bylo možné, tak zároveň musíme podnikat kroky proti nelegální migraci. Protože nelegální migrace má strašné důsledky. Tisíce lidí ročně umírá ve středozemním moři, utopí se tam. Tisíce lidí jsou oběťmi eh, obchodování s lidmi, oběťmi převaděčů. Ale je jasné, že mnoho lidí přichází proto, protože ve svých vlastních zemí je, eh, čelí extrémní chudobě a oni chtějí prostě jenom pomáhat svým rodinám. My zde v Evropě se musíme postarat o to, aby vše bylo upraveno humánním způsobem a předvídatelným způsobem. Děkuji a nyní ještě jednou paní Kraca Bild. Děkuji Cecílie za tato velice jasná slova. Ale já bych se chtěla ještě jednou konkrétně zeptat na určitý konkrétní aspekt. Bohužel všude máme extremistické síly, tyto síly se posilují a spochybňují, ohrožují lidská práva. Někteří občané mají strach z toho, že k nám přichází tolik uprchlíků, bojí se o svá pracovní místa. Já chci hovořit zejména o nejvíce zranitelných uprchlících. To jsou totiž děti uprchlíků, které přicházejí sami, které jsou izolováni od svých rodin. Co chcete konkrétně učinit pro to, abyste zabránila tomu, aby tyto nevinné děti měly v našich společnostech problémy. Jak chcete zajistit to, aby se humánně zacházelo s těmito dětmi a aby možno došlo k spojení těchto dětí, dětí s jejich rodinami? Děkuji, říká paní Malsmermová, to je velice náročná otázka na jednu minutu. Máme zde samozřejmě problém s xenofobí, s racismem. My se zasazujeme o naše hodnoty, ale zároveň musíme podpořit i integraci. Musíme se postarat o to, aby tito lidé byli schopni se začlenit do společnosti a také této společnosti něčím přispět. Problém eh, dětí uprchlíků, které přicházejí sami, opravdu závažný. Počet těchto dětí se zdvojnásobil a já samozřejmě předložím své návrhy pro konkrétní strategii. Některé děti se dostávají do Evropy v souvislosti s pašováním lidí, některé děti přicházejí z vlastního podnětu. Některé děti ovšem mají zcela legální důvody pro příchod do Evropské unie. Tady jsou velké rozdíly. Potřebujeme ovšem samozřejmě společnou strategii, jak s tím budeme zacházet. Musíme také prosazovat práva těchto dětí a musíme opravdu eh, eh mít nějakou strategii pro slučování těchto dětí s jejich rodinami a já předložím v této oblasti odpovídající návrhy. Paní Boselino. Paní Malstromová, eh, eh, někteří se tady už zmínili o Libii. To je země, kde eh, o které, o které byste také hovořila jako o Eh, zemi, která není zrovna demokratická a my se pokoušíme s ní dohodnout. Pokud se týče eh, kontroly a ostrahy hranic, eh, Libie se nepřihlásila k úmluvě o lidských právech a jestliže my tady se s nimi chceme dohodnout o boji proti nelegální imigraci, Eh, existují tady nějaké pojistky, jako to non-reforma a eh, jak budeme, eh, budete nás informovat o průběhu vyjednávání s Libí? Ano, děkuji paní Borselino. K té poslední otázce. Ano, samozřejmě já velice ráda budu informovat váš výbor o tom, co se děje. Eh, pokud se týče jednání s Libí, eh, tam dosahujeme určitých velice drobných úspěchů. Není to skutečný pokrok. Máte pravdu, že Libie se nepřihlásila k mezinárodním eh, umluvám, ale existují také africké dohody o zakázení superchlíky, k tomu se Libie přihlásila. A my říkáme dobře, a my vám nyní chceme pomoct a podpořit vás. Řekněte nám jak. Komise eh, eh, se takto zeptala Libie, a všem Libie se k tomu nevyjádřila. My samozřejmě musíme eh, komunikovat s Libií, je to významný soused, významná transitní země, pokud se týče mm, nelegálního, nelegální imigrace a musíme tedy eh, respektovat eh, závazky mezinárodních konvencí. Komise je ochotná poskytnout více prostředků na to, aby v Libii byly vypracovány systémy a posílený kapacity, které pomohou kontrolovat nelegální migraci. Spolupracujeme s UNHCR, čili my se skutečně velmi angažujeme v Libii, ale musíme zajistit to, aby eh, Libie dodržovala mezinárodní úmluvy. Děkuji, paní Borsellino. Ještě doplnit bez mikrofonu. Je důležité, abychom zde měli eh, tuto informaci, eh, tuto zprávu, aby to měl parlament. A ještě dovolte další dotaz. My v těch eh, písemných odpovědích Eh, když jste hovořila o sezónních pracovnicích, tak eh, to jste tam zmínili několikrát, ale konkrétně jaké návrhy hodláte k tomu předložit? A mm, i my bychom se měli zaměřit na ty děti, které se sem dostanou bez doprovodu, to je velký problém. A potom také se hovořilo o terorismu, hovořilo se o organizovaném zločinu, ale nikdy jsem neslyšela slovo mafie. Mafie, to je trochu něco jiného než organizovaný zločin a všechny problémy, které my teď řešíme, prostituce, sezónní pracovníci, obchodování s lidmi, sexuální vyko- vykořišťování dětí, tak eh, určitě mafie eh, zde hraje důležitou roli. A konkrétně především, co hodláte dělat v boji proti mafii? Děkuji. Paní Malström. Um, yes, madam, thank you. On seasonal... Pokud se týče eh, sezónních pracovníků, předložím návrh. A pokud se týče dětí bez doprovodu, eh, také předložím návrh, eh, jak eh, s tím naložit konzistentně nakládat spíše v celé Evropské unii, jak už jsem řekla paní Krace. K mafiím máte pravdu. Toto je významný rozměr organizovaného zločinu, poněvadž mají svá tykadla všude v Evropě i po celém světě a je třeba se tím zabývat. Eh, vím, že eh, o tom hovořila už paní Redding a paní Baro. A sice otázka eh, konfiskace mafiánského majetku, čili o tom také budeme uvažovat. My sledujeme, jak si s tím nyní poradí, nebo co se děje v Itálii. A jak říkám, ta konfiskace majetku, to může být velmi důležitý krok mafie, eh, to je významná součást boje proti eh, organizovanému zločinu a bude to určitě významná součást bezpečnostní strategie. Děkuji. Paní Alfano. Grazie Děkuji, pane předsedo. Vítám i já, paní Malstrem. Já bych chtěla navázat na téma mafie, protože, jak říkala kolegyně Borsellino, dnes nikdo nezmínil slovo a problematiku mafie. Evropská unie mm, věnuje velkou pozornost boji proti terorismu, ale málo či vůbec nic boji proti mafii. E, to je něco jiného než organizovaný zločin, to je úplně jiná problematika. A na základě této premisy říkám, my nemáme konkrétní údaje Eh, o tom, eh, jaký je ekonomický vliv mafie ve všech zemích EU. Orientacně se říká o 250 miliardách euro a pouze 130 hm, miliard v, e v Itálii. Takže ty ekonomické výnosy eh, mafie u nás údajně představují 8 HDP. Takže co hodláte přijmout? Eh, legislativní opatření a podobně. Co hodláte přijmout ve vašem funkčním období? Děkuji, paní Malstrem. Děkuji, paní Alfano. Já nejsem schopná vyčíslit konkrétní eh, výši tohoto, ale víme, eh, že eh, v Evropě čím dál více a více se mafie zapojuje do té typické činnosti organizovaného zločinu, ať je to piráctví, falšování, padělání, mm, prostituce, obchodování a obchodování s drogami. Kdyby Eh, kdyby eh, jak si eh, to byl, ty výnosy byly produktem nějaké země, tak ta země by byla na 23. místě žebříčku nejbohatších zemí na světě. Takže vidíte, já to nemusím říkat Italům, jak to je s mafií. A vím, že italské orgány mm, ten problém již řeší dlouho a mm, mě, asi bychom měli zapojit evropský podíl, evropské, evropskou roli, protože to se týká celé společnosti a určitě je třeba to řešit v rámci interní bezpečnosti. Musíme na to mít eh, právní prostředky, třeba pokud jde o eh, zabavení, konfiskace a určitě zde Itálie má velké zkušenosti tak ráda budu spolupracovat eh, s vámi v tomto. Thank you. Děkuji, paní Alfano, ještě. Děkuji. Mm, takže eh, já eh, tady bych chtěla ocitovat vaši odpověď. Vy jste řekla, že samozřejmě eh, intenzivnější, efektivní spolupráce s příslušnými orgány ve všech státech těch eh, tedy se všemi orgány boje proti organizovanému zločinu. Ale tady chybí něco, chybí zde i legislativní spolupráce mezi členskými státy. Takový příklad. Možná, že asi je to známý případ, ale ten nám objasní problém v Německu, kdy eh, mafie zaútočila Tehdy i e, zde příslušné italské orgány mohly přistoupit tedy k zabavení e, prostředků mafie, ale nakonec se to nemohlo zrealizovat, protože zde nebyla e, soudní spolupráce mezi orgány v Německu a v Itálii. Já se ptám, ne, podle vás nebylo by vhodné provést nějaké studie, abychom zjistili, jaký je dopad mafie na ekonomiku? Poslední otázka. Bohužel zde existují velké nerovnosti při zacházení eh, obětí terorismu a mafie. Více než 2,5 tisíce mrtvých eh, v Itálii každý rok kvůli mafii. A, eh, ale ty, tyto oběti nemají stejná práva. Takže je zde taková diskriminace vlastně mezi různými typy obětí. Děkuji paní Malström. Děkuji ještě jednou. Ano, to je velice složitá věc. Hm, hm, těžko na to odpovědět za jednu minutu. Já Velice ráda se podívám na statistiky, které eh, eh, k tomu existují a určitě eh, nelze diskriminovat mezi obětmi. Oběti trestné činnosti, to je v centru stokholmského programu a je důležité mít společný přístup k obětem a e, k tomu, aby měli e, zaručena práva, procesní práva a podobně. To je samozřejmě v kompetenci komisařky Redingové, ale já vím, že my budeme v tomto hodně spolupracovat. A poslední otázka to byla. Hm, hm, a já jsem asi na něco zapomněla, já se omlouvám, já už jsem trochu unavená. Ano, já jsem se ptala, pokud jde o větší spolupráci e, mezi soudními orgány e, členských států EU. Ano, určitě. To nás vrací k tématu, o kterém jsme hovořili před dvěma hodinami. Posílit spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení v Evropě tak, aby si předávali informace o zločincích, o trestné činnosti a spolupracovali, protože zločinci e, ti e, cestují velice snadno přes hranice a my musíme zvýšit schopnost, e, jak jim být v patách. A proto to znamená větší důvěru a spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení. Thank you. Mrs. Děkuji. Paní Rojtová. Paní Malstremová, vítám vás. Uvalením eh, vízové povinnosti na české občany vyslala Kanada politický signál vůči EU, že existují v EU různé kategorie občanů na základě jejich příslušní k členským zemím. Jak hodlá komise reagovat na tuto politickou realitu, která má také negativní dopad z pohledu zahraniční politiky? Jaké specifické kroky jste připravena podniknout, aby Kanada zrušila vízovou povinnost pro Českou republiku v co nejkratším možném časovém horizontu. Jste připravena vzít tuto záležitost v potaz při vyjednávání EU o všeobecné hospodářské a obchodní dohodě s Kanadou? Děkuji vám, paní Malström. Děkuji. Já eh, tento problém samozřejmě vnímám my jsme to také za švédského předsednictví debatovali hodně a vím, že komise se velice intenzivně angažuje v jednání s kanadskými orgány v tomto tématu. Eh, zatím to není vyřešené, ale jednání pokračuje a myslím, že já tedy od prvního dne přebírám eh, toto téma od pana Baro a budu se intenzivně zabývat řešením. Děkuji. Eh, doplňující otázka? Eh, hodláte eh, eh, aplikovat na solidaritu členských zemí, aby přijali společné opatření. Promiňte, nerozuměla jsem, můžete to zopakovat? Chcete přímět členské země k solidaritě s Českou republikou, aby přijala společná opatření, eh, prostě reciproční opatření. Eh, já vím, že Rada a komise eh, říkají a prohlašují, že máme společnou politiku, máme naprostou solidaritu. Evropská unie hovoří s jedním hlasem a my eh, vysvětlujeme Kanadě, že to není pouze problém České republiky, že to je otázka krásných Evropské unie. My zde máme společný přístup a Evropská unie určitě reaguje eh, společně. V celá 27. bude zareagovat společně. Já věřím, že se nám podaří dosáhnout vhodného společného řešení. Děkuji. Nyní paní Papa Nikolau. Mr. Mister Papa Nikolau, I'm sorry. Paní eh, designovaná komisařko, já bych rád něco řekl k ilegální migraci. Vy i kolegové jste řekli, že eh, do eh, společenství se chystají velké vlny imigrantů a různé země jsou postiženy eh, růz, různé míry, nejvíce tedy jižní země. Já myslím, že solidarita je tady naprosto klíčová. Vy eh, znáte jich a eh, vy tedy asi také víte, že právě z jihu přicházejí eh, velká množství, velké počty imigrantů. A my zatím tu solidaritu nemáme příliš rozvinutou. Jak by se to mohlo začít aplikovat v praxi a to sdílení té zátěže, bude, bude to spíše na dobrovolné bázi, nebo měly by být členské země povinovány? Děkuji za tu otázku. Já si uvědomuji eh, velkou, eh, velký tlak na některé členské země, které se taky mění, je, je sezónní. Ale já musím zopakovat, že skutečně Eh, velká většina migrantů, eh, legálních i nelegálních, přichází také i jinudy, třeba eh, leteckou dopravou a dalšími cestami. Ale jak řekl pan Bosutel, tam je problém v tom, že přes ta migrace přes středozemní moře, že si vyžádává spoustu životů. Já myslím, že ta solidarita tady přece jenom existuje do značné míry. Máme mechanismy, já jsem se zavázala, že některé z nich posílím, například Frontex. A e, chci tedy pracovat e, s tím malckým projektem a učinit ho pevnou a stálou součástí evropské politiky repatriace Eh, budou také, doufám, podobné další projekty. Také ten asilový úřad bude jistě užitečný a my eh, budeme více spolupracovat a to je také můj závazek se sousedními zeměmi, pokud se týče readmisních eh, dohod a také prevence migrace. No a musíme s tím zabývat také globálně, tak abychom vyrovnávali rozdíly mezi členskými zeměmi, pokud se týče blahobytu a demokratických práv. Já se nedomnívám, že by politicky bylo možné eh, nutit členské země do solidarity. My chceme posílit eh, pobídky, nástroje, můžeme pozbuzovat politickému tlaku, ovšem eh, dá to jako povinnost, to by asi neprošlo, to si musíme reálně uvědomit. My máme politické a podobné nástroje a ty musíme využívat co nejvíce, ovšem jak jsem si eh, realistickém rámci. Komise je připravena spolupracovat v tomto směru s členskými zeměmi a pozvat je k tomu, aby se ujali svého dílu zodpovědnosti. Děkuji ještě jednou, pan Papa Nikolau. Děkuji vám, eh, paní designovaná komisařko. Já jsem tedy eh, slyšel vaši odpověď, ovšem když se vrátíme zpátky do roku 2008, 25 zatčených eh, osob, to bylo různá čísla ve Španělsku, v Itálii, Eh, v Portugalsku. Toto je prostě aritmetika ta nerovnováhy, která existuje. A já se ptám, eh, budeme mít nové struktury a nástroje na příjem těchto lidí vzhledem k tomu, eh, jak jich přibývá. Je to prostě kvantitativní problém. Problém infrastruktury, problém budov pro tyto lidi. A Kromě té infrastruktury můžeme očekávat eh, více solidarity eh, od dalších členských zemí. No, já si myslím, že velmi významnou součástí solidarity v EU je také to, že eh, nepostižené členské země pomohou těm postiženým posilováním jejich recepčních kapacit, transferem technologií, sdílením zkušeností a existují také ekonomické prostředky, jak toho docílit. Jsou samozřejmě země, které jsou vystaveny velkému tlaku, čili těm můžeme třeba nějak dočasně pomáhat při zvětšování kapacity. Já myslím, že toto se už děje, že to, se to bude dít ve větším měřítku. Solidarita má prostě různé dimenze. A taky je třeba říci, že je třeba bojovat proti eh, nezákonné migraci. Toto je naše zodpovědnost, na to nesmíme zapomínat a musíme chránit ty, kteří skutečně jsou v nouzi. A to znamená také recepční kapacity a to bude třeba harmonizovat v Evropě. Thank you. Děkuji. A pan Albrecht. Thank you. Dear Mrs. Malmström, um... Děkuji, paní Malmström. Eh, my tady jsme hodně hovořili o základních právech, ochraně osobních údajů, o principu proporcionality v naší bezpečnostní politice v EU, ale to se mi všechno líbí. Problém však je, že já nevím, jak to bude s detailními otázkami. Ehm, takže mám takové jednoduché detailní otázky. To znamená, hodláte zrevidovat eh, tu směrnici o uchovávání osobních údajů? Za druhé, byla byste pro eh, komplexní práva občanů, aby byli informováni o osobních údajích, které eh, o nich schromažďuje policie a soudy? a orgány na ochranu osobních údajů? A třetí otázka. Byla byste pro eh, možnosti eh, eh, možnosti ochrany práv těchto osob při předávání těchto informací do třetích zemí. Ano, samozřejmě mohou říkat ano nebo ne, ale ono to musíme relativizovat, protože ta mm, směrnice o uchovávání osobních údajů, ta bude předmětem hodnocení příští rok a samozřejmě e, to je všechny ty otázky ochrana osobních údajů, užitečnost, náklady, výhody, proporcionalita bude zvažováno. Pokud jde o tu politiku, tedy uplatňování práv, ochrany, efektivní ochrany práv, e, soudní cestou třeba. Ano, občané členských států Mm, jsou pod ochranou naší legislativy, jejich práva jsou ochraňována a my No, samozřejmě mm, plně oplatňujeme umluvu lidských práv a e, ta chrání tato jejich práva. A pokud jde o revizi systému ochrany údajů a je třeba vést konstantní systém s Eh, úřady na ochranu osobních údajů a uvidíme, jak občané by měli dostávat informace o tom, že se o nich schromažďují údaje, či vyměňují údaje, jejich osobní údaje. Eh, protože samozřejmě taková vyměna osobních údajů může eh, být pro jejich život velice škodlivá věc, ale tím se bude také zabývat paní Redinková. Ano, doplňující otázka. Já nevím, zdali jste odpověděla ano nebo ne, ale pokud jde o opatření v oblasti bezpečnosti, komise a rada často hovoří o faktech, informacích, které jsou důvodem pro taková opatření. Často ale my ty informace a tu dokumentaci nedostaneme z nějakých důvodů například eh, eh, z důvodu tedy eh, těch požadavků ze Spojených států, ale s Lisabonskou smlouvou my máme právo přístupu k veškeré dokumentaci v jakékoliv fázi, tak znamená, budete nám posílat všechny, okam, všechny dokumenty, pošlete nám všechny dokumenty okamžitě vždy. Paní Malstrem? Ne, tak to nelze na to odpovědět. To je komplikovaná věc. Já se zaváži k tomu, že vy jako spolurozhodovací eh, orgán budete mít stejné informace jako rada. Ano. V oblasti justice a vnitra eh, existují určité důvěrné informace eh, a víme, že tam jsou různé tedy jaksi úrovně té klasifikace a mm, mm, to bude předmětem diskuze v rámci nového rámcového rozhodnutí eh, mm, s radou a s parlamentem. Vím, že pan Barroso chce o tom diskutovat, abychom řešili tu otázku důvěrných eh, informací či klasifikovaných dokumentů stejně, aby všichni s těmito dokumenty zacházeli stejně, i parlament. K tomu se brzy, brzy vrátíme eh, a e, určitě to, tomu se budeme věnovat. Zavazuji se, že budete dostávat maximum informací a stejné informace jako ostatní spolurozhodovací orgány. Děkuji. Paní Fajon, děkuji. Vím, že jste že utrujeni, ampak še eno zelo no- mimo. Tak e, já jsem se chtěla zeptat e, na jednu velmi důležitou věc, která je důležitá zejména pro ty, kteří mají evropskou perspektivu a nejsou dosud členy Unie. Občané Bosny a Hercegoviny musí si vždycky vystát frontu na výzum, pokud chtějí se dostat do Evropské unie, což je tedy frustrující zejména pro mladé. Bude Evropská unie postupovat podobně jako v případě Srbska a Černé hory a bude navršeno zrušení víz, i když třeba ne všechny podmínky jsou splněné. Eh, myslím, že v eh, únoru a březnu budou mít dost, eh, bude tedy čas na to, aby se to dodatečně mohlo splnit. A je možné, že bude zaveden bezvízový styk ještě před letními prázdninami. A jak to bude dále na Balkáně, například v Kosovu? Uvolňování vizového režimu to je velmi důležitý nástroj a my za švédského předsednictví jsme byli rádi, že se nám podařilo toto zavést pro eh, třeba eh, Makedonii a další země. Je, to je skutečně velice důležité, zejména pro mladé, aby měli pocit, že patří do Evropy a že je jedna Evropa. To je velmi důležité ale chceme-li být důvěryhodní, musíme trvat na určitých kritériích. Eh, jestliže jsou splněna, dobře, pokud dosud nejsou splněny, jako je třeba v Bosně a Hercegovině, no tak, nebo v Albánii, tak prostě eh, musíme počkat. Evropská unie, Evropská komise určitě bude pomáhat v eh, splňování kritérií, ale tu práci si každá země musí odvést sama. Kdy přesně eh, budou splněna ta kritéria, tak to já říct nemohu. Eh, prostě ještě nejsou všechna splněna a já doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody v této oblasti ještě během letošního roku, ale skutečně ty kritéria jsou eh, důležité. Kosovo nebylo od začátku zahrnuto do vízového dialogu, ale pan Baro, můj předchůdce, se velice zavázal, že bude eh, intenzivně spolupracovat s Kosovem a pokusí se dosáhnout eh, výsledku, takže my se k tomu určitě ještě později vrátíme. Eh, děkuji. Já souhlasím s tím, že Bosna a Hercegovina a také Albánie musí splnit všechny podmínky, tak jako museli splnit všechny dříve. Ale Srbsko a Černá hora eh, loni v červenci také neměly splněn na všechna kritéria, přesto ovšem komise byla pro eh, liberalizaci víz, zatímco Bosna a Hercegovina z tohoto byla eh, vyloučena. Dá se očekávat, že podobné doporučení o Bosně a Hercegovině uslyšíme letos na jaře. A pak ještě doplňující otázka, pokud se týče cestování evropských občanů do USA. Eh, tady je třeba, eh, aby eh, lidé prostě platili, mají s tím náklady, chtěli vycestovat do USA. Ano, děkuji. K první věci, my jsme připraveni a ochotní spolupracovat s Bosnou Hercegovinou i s Albánií na plnění kritérií a návrh komise eh, bude předložen, až komise bude přesvědčena, že eh, je dostatečně splněno a eh, pak to bude předloženo členským zemím, tedy radě. Ale samozřejmě plnění kritérií je nutné. Pokud se týče ESNA, tak na to se Eh, velice zaměřujeme, komunikujeme s americkými eh, eh, úřady a tvrdíme, že ESTA to je v podstatě jiná forma víz. A velice negativně se stavíme k tomu dodatečnému poplatku. Nyní se to projednává v kongresu, během pár dní by měl být výsledek, ale my jsme skutečně v, v intenzivním kontaktu s americkými úřady. Děkuji a nyní pan Weber. Děkuji. Eh, vážená navržená kandidátko, dnes jsme slyšeli hodně o právech, o právech menšin, o pomoci dětem. To je samozřejmě důležité pro nás, pro všechny. Ale eh, pro tyto otázky v podstatě máme novou speciální komisařku, vaši paní kolegyně Redingovou. Ta má vám si svého portfolia odpovědnost za tyto věci. Vy jste budou to odpovědná za vnitřní bezpečnost Evropy. Já doufám, že jste si vědoma toho, že toto je vaše prvotní úloha. A ještě chci být konkrétnější. Myslím si, že mnozí mají dojem, že pocit, že jste se prezentovala velice sympaticky, ale v rámci konkrétních eh, výpovědí jste nešla příliš do hloubky. Například eh, moje kolegyně Alfano se ptala hm, ohledně mafie a vy jste řekla, že je to velkým problémem a že italské úřady i s tím nějakým způsobem již eh, se s tím potýkají, řeší to. Druhý příklad kolegyně Latfordová, ta se ptala na boj proti terorismu, poukázala na to, že musíme musíme propojit eh, úřady v Evropě, abyste řekla, je to velký problém, ale nějaký konkrétní návrh nepadl. Takže já bych vás poprosil proto, abyste mi zcela konkrétně odpověděla na mé konkrétní otázky. Jedna, za prvé, boj proti terorismu. Předložíte návrh směrnice, která se bude týkat propojení evropských odpovědných úřadů? A druhá věc, Eurodac. Já bych rád slyšel váš příslip, že v rámci Eurodac roku zajistíte přístup pro bezpečnostní úřady. A třetí věc se týká Frontexu. Chtěla bych vědět, zda v rámci příští mm, restrukturalizace úkolů dostane Frontex možnost, aby mohl nezávisle kontrolovat vnější hranici, což zatím ještě nesmí. Takže to jsou tři konkrétní otázky. Uděláte to, ano či ne? Děkuji. Za prvé, Tady není rozpor mezi základními právy a bezpečností Evropanů. To jde ruku v ruce. Já eh, nejsem eh, ten policajt a ona je ta hodná. Ne, my budeme pracovat ruku v ruce a já budu tedy obhajovat bezpečnost všech Evropanů a ona lidská práva. Pane Webre, k té vaší druhé otázce. Asi eh, omluvte mě, ale já jsem měla měsíc na prostudování této obrovské agendy. Je to velice zajímavá, ale e, těžká oblast. Tak já jsem si nemohla udělat konkrétní názor na všechny ty věci a já myslím, že to platí pro ostatní komisaře. Měli určitě stejné problémy ve slyšeních, nemají všechny detailní znalosti a e, ale já se mohu zavázat, že jakékoliv mé návrhy budou podložené, opodstatněné, založené na analýze a budu eh, vždy k tomu přistupovat zodpovědně. A já doufám, že mě chápete. A já myslím, že jsem odpověděla, možná to byl problém v překladu. Já jsem neřekla, že mafie je pouze italský problém. Ne, já jsem řekla, že musíme spolupracovat s Itálií, protože mafie je všude ve světě, i v Evropě. Je to tedy evropský problém a já to chci řešit z evropské úrovně. A určitě k tomu předložíme konkrétnější návrhy s tím, že budeme stavět na italské zkušenosti, protože Itálie má více zkušeností než jiní. Možná to nebylo jasné, anebo to byl problém v překladu. Eurodac. Ano, to je nový návrh. Já eh, vám předložím návrh, eh, který bude připraven podle Lisabonu. A rada eh, tam zakomponuje i trestně právní aspekty. Uvidíme, jak to uspůsobíme podle Lisabonu k Frontexu. I měli bychom mít takový... Byla to vaše otázka? Ano, měli by mít mandát prověřovat, zdali máme e, stejný standard, stejné normy a měli by šířit know-how a osvětu, e, e, školení, tak aby členské státy respektovaly stejný standard při ochraně vnějších hranice. A určitě, až si to více prostuduji, tak se vrátím k vám s detaily. Děkuji. Ještě jednou, pan Weber. Děkuji. Všichni chtějí ta témata vyvážit, to je jistě správné, hovoří to řád dobrou komisařku, ale také říkám, že bych si přál komisařku, která bude mít hodně ambicí a bude se starat o vnitřní politiku a vnitřní bezpečnost. To je v rámci vašeho portfolia tak to popsáno. Já si přeji, aby kanta, kandidátka byla opravdu ambiciozní. Já vám děkuji za vaše odpovědi, protože ty byly nyní konkrétní. Řekla jste, že bude konkrétní návrh, co se týče spolupráce policie také týče eh, mafie a že eh, do odpovědnosti Frontexu bude spadat to vyhodnocování. Takže já doufám, že budeme i v budoucnu eh, mít co dočinění s takto angažovanou komisařkou. Děkuji. Ano, paní Malstrem naposledy. Děkuji za laskavá slova, pane Weber. Pokud si hm, přečtete čtete dokument k tomuto slyšení, tak zjistíte, že řada otázek se týkala především azylu a migrace, proto jsem především hovořila o tomto. Ale ujišťuji vás, že přičítám velkou důležitost eh, strategii vnitřní bezpečnosti a eh, doufám, že e, budeme schopni při, pracovat více systematicky. Máme nástroje agentury, směrnice a tak dále pro boj e, proti terorismu, e, mezinárodnímu trestnému činu, počítačové kriminalitě, to je něco, k čemu se budeme muset vrátit, trestná činnost mafie a přijmeme k tomuto návrhy, k tomu se zavazuji. Jak říkáte, já doufám, že e, opět se brzy sejdeme a při té příležitosti budeme diskutovat o tomto všem detailněji. Děkuji, děkuji, říká pan předseda, děkuji paní Malstrem, děkuji všem kolegové. E, to e, bylo dlouhé, vyčerpávající slyšení, skutečně tři hodiny tvrdé diskuze a dovolte, abych závěrem vám oznámil, že eh, mm, koordinátoři se sejdou v této místnosti ve 13.30 v půl druhé, aby vyhodnotili slyšení a ve eh, dvě hodiny eh, poté se opět tady sejde výbor Libe. Takže děkuji ještě jednou paní Malstrem a e, děkuji.